Bitte sehr, Herr Baldassare hat das Wort. Pan Baldassare má slovo k bodu 10 a 11 a budeme mít společnou rozpravu. Pane Baldassare, máte slovo. Bene. Grazie, presidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Zpráva z vlastní iniciativy, kterou s kolegou Howitem z Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, jsme vybudovali tak, abychom poskytli Evropskému parlamentu základ ke strategii, nové strategii Evropské unie v oblasti sociální odpovědnosti podniků na léta 2011 a 2014. Bohužel ten návrh z Evropského parlamentu se objeví až pozdě a paralelně tedy s některými eh, návrhy, které se v této strategii již objevují. Toto spoždění je způsobeno časem, který jsme věnovali eh, tématu střetu kompetencí mezi našimi jednotlivými výbory, naším výborem a výborem pro zaměstnanost. A investovali jsme čas do definování společného harmonogramu obou dvou výborů. Respektovali jsme jednotlivé zodpovědnosti a kompetence. Oba dva tyto výbory se tedy rozhodly nakonec vypracovat dvě různé zprávy z vlastního podnětu, které se budou vztahovat k odlišným tématikám samozřejmě podle článku 50 jednacího řádu. Právní výbor se bude zabývat některými aspekty této strategie, jako je například regulace neboli tedy eh, schémata samoregulace a společné regulace komplementárními normami a etickými kodexy. Potom účetními eh, směrnicemi a eh, vztahy mezi malými středními podniky a sociální zodpovědností nebo společenskou zodpovědností podniků s odkazem na rozvoj nových trhů a nových výrobků s sociálně užitečných způsobů produkce a sdílenými hodnotami pro majitele a akcionáře. Zatímco výbor pro zaměstnanost se bude věnovat jiným otázkám. K nímž náleží sociální kapitola, zodpovědnost, tedy podniků v této oblasti, výkonnost, sociální výkonnost podniků, příspěvek eh, sociální odpovědnosti k udržitelnému růstu a odpovědnému obchodnímu chování a také eh, dopady eh, sociální odpovědnosti podniků na další vývoj krize. Nebudu se zabývat dalšími detaily. Abych eh, od kolegů eh, získal tedy co možná největší množství příspěvků, eh, snažil jsem se takto jednat, abych mohl pozítří předložit návrh tohoto textu. Komise navrhuje novou definici sociální odpovědnosti podniků jako odpovědnost podniků za jejich dopad na společnost. Na základě této nové definice se navrhuje celá řada eh, specifických opatření, která by měla být více či méně závazná, a to v osmi oblastech. Za prvé podporovat viditelnost eh, sociální odpovědnosti podniků a šíření osvědčených praxí. Zlepšování a monitorování e, síti důvěry občanů v podniky. Optimalizace autoregulačních procesů a koregulačních procesů. Zvýšení eh, tržní eh, prémie pro podniky a šíření, rozšíření teda, um, eh, informace, které se týkají životního prostředí, sociálního prostředí, vzdělávání, uh, další, uh, další pedagogického um, vývoje a také e, globální a evropský vývoj. To je tedy celá řada jednotlivých směrů, kterým se chceme věnovat prostřednictvím mnoha různých činností. E, je to různých závazných e, opatření, e, například ve veřejných zakázkách, otázce životního prostředí, e, v sociální oblasti. A potom to jsou podpůrné činnosti, jako vytváření multilaterálních platform pro sociální odpovědnost, tak, aby se dalo napomáhat dialogu mezi podniky ve společnosti. Jako zpravodaj jsem se chtěl věnovat eh, dvěma cílům. Za prvé považuji za potřebné dosáhnout vyšší integrace sociální odpovědnosti eh, pro malé a střední podniky. Malé a střední podniky představují, jak dobře víme, 90 podnikatelského evropského světa a vzhledem k tomu, jak jsou blízko svému terénu, jak přímo pracují v regionu, mají zásadní úlohu pro šíření eh, sociální odpovědnosti mezi podniky. Za druhé, eh, ohledně těch akcí nebo činností, které navrhuje komise jako závazné, a které jsou mimořádně významné pro náš výbor, eh, se chci zaměřit na postup, který bude umožňovat, abychom spojili požadavky podniků s potřebou větší transparentnosti. Mám za to, že je nesmírně důležité, abychom nestratili eh, z dohledu eh, také mnoho národní aspekty eh, působnosti podniků, tedy i jejich sociální odpovědnosti. A doufám, že se nám podaří dosáhnout také takové regulace, která bude eh, rozumná, chytrá a bude umožňovat širokou flexibilitu akcí a činností pro malé a střední podniky, které jsou eh, motorem, hnací silou pro sociální rozvoj. Je třeba předejít tomu, abychom jim způsobili ještě další byrokratické či administrativní eh, zátěže a aby se, eh, aby se podmínky pro jejich působení staly ještě více rigidními, než jsou dnes. Děkuji všem za spolupráci. Eh, Baldassar. Děkuji, pane Baltasáre. Paní Taylor se hlásí. Um, thank you, uh, Mr. Bald. Děkuji, pane Baltasáre, za vaše poznámky. Já sdělení komise vítám. Domnívám se, že je důležité, abychom se sociální zodpovědností podniků zabývali, abychom ji zohlednili, pokud jde o z hlediska tedy jaksi moderního přístupu. Mnoho společností již eh, podává informace o tomto, ale ne dost podniků. Je potřeba také zlepšit finanční zprávy, tak abychom zajistili větší transparentnost, větší důvěru investorů a zainteresovaných stran. Líbí se mi ta definice, kterou navrhuje komise, to znamená odpovědnost podniků za dopad jejich činnosti na společnost. Myslím, že to je eh, velmi správné, je to důležité. Podniky mají dopad eh, na širší společnost a je důležité, aby tento dopad, aby o něm byly podány zprávy a musíme tedy zohlednit nejlepší postupy, které by podnikům umožnily podávat tyto zprávy jak z krátkodobého, tak dlouhodobého hlediska. Také vítám strategii komise ve vztahu k malým a středním podnikům, především pokud jde o dostupnost eh, sociální zodpovědnosti podniku u těchto malých a středních podniků. Já se domnívám, že malá střední podniky se v tomto již angažují, ale mm, opravdu by jim pomohla mít k tomu trochu více eh, pokynů. Transparentnost je velmi důležitá pro fungování trhu, pro investory, aby věděli, zda je fungování podniku udržitelné podávání tedy těchto zpráv o udržitelnosti je velmi důležité a mělo by se to stát standardním praxí u všech podniků, tak aby se eh, dále posilovala důvěra investorů. Eh, regulační orgány a politici by měli podporovat eh, podávání těchto zpráv například ve Spojeném království. Již máme probíhající proces, který bude vyžadovat, aby všechny společnosti kotované na londýnské společnosti podávaly informace o své uhlíkové stopě. A konečně je důležité, aby to byl dialog mezi podniky a jejich zástupci, včetně malých a středních podniků, tak abychom lépe pochopili, jak tyto praktiky v oblasti sociální zodpovědnosti podniků tedy provádět v praxi a také, abychom našli správnou rovnováhu mezi podáváním zpráv a jak se touto povinností v oblasti sociální zodpovědnosti podniků. Já se tedy eh, velmi těším na zprávu pana Baltasáre. Myslím, že ji obdržíme již za několik dní a také se těším na spolupráci s dalšími kolegy. Dankeschön, Frau Taylor. Herr Berlinger. Děkuji, paní Taylorová, pan Berlinger. Jenom pár slov. Proto abych zdůraznil, že diskutujeme o velice důležitém eh, tématu, vztahující se ke sdělení komise o sociální odpovědnosti podniků. Souhlasím s tím, co uvedl kolega Baldassare ve své prezentaci. Dovolte mi jen, abych zdůraznil několik aspektů. Připadá mi důležité upřesnit definici sociální odpovědnosti podniků. Takovýto krok může být prospěšný k tomu, aby nová definice byla účinnější, aby se předešlo aspektu dobrovolnosti a uplatňování vůle či nedostatku vůle aby tedy lépe byly upraveny různé důležité aspekty. Také bych chtěl zúraznit význam transparentnosti. Neboli když budeme hovořit eh, o tom, co uvedl, uvedla komise a co následně přednesla ve sdělení, je zapotřebí, aby se zveřejňovaly informace o sociálním environmentálním dopadu eh, působení podniků tak aby bylo jasné, jakým způsobem eh, fungují tyto podniky, jaký mají dopad na životní prostředí na společnost. Zájmy podniků Zájmy podniků jsou, eh, nebo spočívají eh, především v jejich ekonomických výsledcích. Na to nesmíme zapomínat. Nicméně jak už eh, uvedli eh, kolegové, je zapotřebí, aby zde byla důvěra ze strany investorů a také ze strany eh, těch, kdo jsou příjemci těch produktů daného podniku. A proto je zapotřebí, aby ve chvíli, kdy je třeba poskytnout informace o sociální povaze podniku a jejich odpovědnosti, musíme předejít tomu, že by byly účelově využívány e, tyto informace, aby tedy nebyly využívány spíše jako e, reklama. Také je zapotřebí jednat tak, aby ti, kdo chtějí investovat, věděli, zda e, investují do podniků, které jsou zodpovědné jak sociálně, tak environmentálně. Podnik vychází eh, z logiky podnikání a musí eh, fungovat eh, pod vlivem demokratické společnosti. To neznamená, že bychom měli popírat jejich ekonomickou podstatu, ale to, že dnes spotřebitele, je třeba brát na ohled na to, že dnes spotřebitelé mají právo na to být respektováni jako spotřebitelé, protože žijeme v demokracii. To je tedy velice důležitý krok vpřed. Dankeschön, Herr Berlinger. Frau... Děkuji. Paní Time se hlásila. Eh, vielen Dank, Herr Děkuji, pane Baldassare. Co se týče tohoto návrhu, já vůči němu jsem velmi kritická. Mám dojem, že tato zpráva se objevuje v nesprávnou dobu. Většina podniků v Evropě nyní nejsou konkurenceschopné na světovém trhu a delší dobu nebudou konkurenceschopní. Úkolem podniku je především vydělávat peníze, mimo jiné také vytvářet eh, pracovní příležitosti a uchovat pracovní příležitosti, pracovní příležitosti, které budou dobře odměňovány. Vše, co tady stojí v tomto návrhu, stojí další peníze. Moje kolegyně již uvedla, že jde o to, abychom udělali dobrou rovnováhu mezi dobrovolností a povinností. Eh, pokud eh, tedy nějaký podnik chce dobrovolně investovat peníze, není to žádný problém. Ale problém je v tom, že chcete, aby to bylo závazné. Žádný kolega neuvedl, že v Evropské unii právě malé a střední podniky mm, eh, protestují proti dalším nákladům, proti byrokracii, která opět generuje náklady. A opakuji znova, že většina podniků je v krizi a nemá dostatek peněz. Myslím si, že bychom měli být velice obezřetní z hlediska této záležitosti a hlavně bychom neměli mít eh, záměr učinit tento návrh závazným a hlavně bychom se měli vyhnout další byrokracii. Děkuji, paní Tajn. Na závěr bych se sama mm, vyjádřila. Předtím, než dám slovo panu Totovi, který je zástupce Evropské komise. Co se mě týče, já bych řekla, že CSR máme tři důležitá slova. Corporate Social Responsibility. V 70. letech v Německu bylo rozsáhlé hnutí, jehož záměrem bylo předkládat jakousi sociální bilanci. Takže tato záležitost není nová. Na toto téma existuje celá řada chytrých přístupů. A tady bych chtěla oponovat paní Tajn. Nejedná se pouze o reakce, jedná se také o logický eh, vývoj na základě toho, co se stalo v krizi. Tady slovo responsibility, odpovědnost je naprosto zásadní. A myslím si, že komise za prvé chce klást důraz na transparentnost a za druhé v rámci definice chce eh, vlastně spustit eh, tu správnou cestu. A jde o to, aby se do toho začlenili také non-business stakeholder. To znamená, toto téma CSR představuje správný vývoj. A nyní bych ráda dala slovo zástupci komise, nevím, kde přesně sedí, je to pan Tot. Pane Tot, máte slovo. Good morning. Thank you. Dobrý den. A Děkuji za to, že jste Evropské komisi dali prostor pro vyjádření k tomuto tématu. Já bych se dnes vyjádřil k těm několika věcem, které zde zazněly. Nejprve snad otázka eh, nefinančních poskytování informací. Naše sdělení k eh, sociální zodpovědnosti podniků se týká mnoha dalších eh, aspektů, nejen eh, tohoto typu podávání zpráv. Nicméně v tomto sdělení také opakujeme náš závazek, že předložíme příslušnou legislativu k tomuto typu podávání zpráv. My se domníváme, že, bychom, že jsme schopni předložit takový návrh, který firmám umožní flexibilitu, která v podávání zpráv, které eh, zohledňují aspekty relevantní pro eh, daný typ podniku a zároveň eh, zlepšit kvalitu a kvantitu zveřejňovaných informací. Myslím, že je všem známé, že tento návrh komise by z tedy udělal výjimku pro malé a střední podniky, eh, v, pokud jde o podávání eh, zpráv v oblasti nefinančních informací. Na úrovni EU již eh, určité pokyny máme, jen to není úplně jasné. Je, toto je tedy jakási šedá zóna. Některé státy, Francie, Dánsko, ale také Spojené království a tak dále eh, připravují legislativu či mají legislativu v této oblasti, která zachází nad eh, existující evropské předpisy. Domníváme se, že sociální zodpovědnost eh, podniků a je něco, co podnikům pomáhá k lepšímu úspěchu, k větší konkurenceschopnosti ve středním a dlouhodobém hledisku. A to je konec konců o to, o co podnikům jde, my se domníváme, že je důležité to zdůraznit. Velmi eh, stručně ještě k definici, která zde zazněla. sociální zodpovědnost podniků je odpovědnost podniků za dopad jejich činnosti na společnost. My se domníváme, že je velmi důležité zdůraznit, že tento dopad je zpravidla pozitivní, ale někdy negativní. A náš návrh se týká obou těch aspektů a srovnat tak se snažíme podpořit podniky tak, aby maximalizovali svůj pozitivní dopad a snažili se zabránit tomu případnému negativnímu dopadu. Děkuji. Herr Děkuji, pane Todt. Opravdu práce komise již delší eh, dobu byla velice rozsáhlá v tomto smyslu, předtím, než jsme se začali zabývat tímto návrhem. A na závěr bych dala slovo ještě panu Baltasáre. Zatím ještě nám nebyla předložena zpráva, možná, že byste na toto téma mohl něco uvést. Bene. Ringrazio intanto. Především bych chtěla poděkovat kolegyni Taylor a kolegovi Berlingwerovi za jejich příspěvky. A doufám, že tyto vaše příspěvky budou také přepracovány do eh, písemných eh, návrhů. Já samozřejmě beru na vědomí to, co říká kolega Taň, ale eh, myslím, že ta, e, to zaměření pouze na e, profit mi připadá už překonané i v samotných podnicích, protože všechny e, podniky střední velikosti už teď mají určité oddělení, které se zabývá sociálním dopadem. Nejedná se o to, že bychom jim zavedli další povinnosti nebo administrativní povinnosti. To vůbec není mým záměrem, nechci ještě více stěžovat nebo komplikovat práci podniků dalšími závazky, tím spíše těm malým podnikům. A naopak my ve výboru se snažíme o to, abychom eh, zjednodušili a eh, zjednodušili činnost podniků na jednotném evropském trhu a usnadnili Jedná se o podniky, které by mohly zlepšit některé aspekty své činnosti a své vnitřní, eh, své vnitřní dynamiky. A to by pro ně mohlo znamenat výhodu. Eh, transparentnost velkých a středních podniků je užitečná či eh, nikoli. Znát vnitřní politiku a vztahy mezi majiteli a akcionáři, mezi spotřebiteli a těmi, kdo vytvářejí produkt je to hodnota či nikoli? Já jsem přesvědčen, že to je hodnota. Jednat se zaměstnanci prostřednictvím kolektivních smluv a reagovat patřičně na sociální požadavky, tak jak je uvádí Evropská unie, je to pozitivní fakt a souvisí s tím také sociální odpovědnost poněkud nebo ne. Platit svým dodavatelům, což jsou takzvané fyziologické eh, vztahy. A mm, neukládat tedy dodavatelům extrémně dlouhé lhůty eh, splatnosti. Je to také sociální eh, chování, které je důležité nebo nikoli? To, aby velký podnik, například, který pracuje v Brazílii jako BMW nebo Fiat, vedle jiného podniku Ehm, má tedy ehm, spolupůsobit na zlepšování ehm, životní úrovně svého prostředí, například tím, že napomáhá vytváření školek nebo hřiš pro děti nebo podobně. Je to užitečné? Je to hodnota? Má to být, má to být povinné? Podle mě to nemá být povinné, ale má to být podporováno. Měli bychom tedy i malým a středním podnikům zisk, který není jediná logika, podle které se chovají podniky, ale je tu ještě další aspekt, sociální aspekt, a to jsou hodnoty, na kterých stojí Evropská unie. Aniž bychom tímto chtěli nějak poškodit konkurenceschopnost eh, v systému, anebo eh, připojit ještě další břímě na Eh, bedra podniků, stěžit, stížit jim situaci, to ne. Jde nám ale o to, aby zde bylo uvědomění, jak stojí v té definici od komise, že podniky mají svoji odpovědnost Eh, nebo odpovědnost za svůj dopad na společnost. To je tedy sociální prostředí, ve kterém se pohybujeme a myslím, že z něj nelze vyčlenovat podniky. Mají svou úlohu a některé, mnohé, vykonávají tuto svou úlohu k velikému uspokojení. Při jednom našem zasedání se účastnili i veliké evropské podniky, které s velkou hrdostí uh, hovořili o tom, že mohou působit v sociální oblasti a že tak rádi činí. Že mají určité vztahy se spotřebiteli, akcionáři eh, a jakým způsobem prospívají společnosti, například těm nejslabším vrstvám občanů, eh, jednají tedy zodpovědně v rámci toho kontextu, ve kterém se pohybují a žijí. Tuto zprávu předložíme během dvou, maximálně tří dní a budeme mít možnost eh, o ní diskutovat 27. listopadu, pokud se nepletu. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 29. Zvažovat je budeme 17. prosince a já doufám, že náš výbor eh, v lednu 2013 bude moci toto mít odhlasováno. Děkuji, pane Baltasáre tím jsme tento bod uzavřeli a nyní se dostáváme k dalšímu bodu a sice k udělování koncesí. A tady opět uděluji slovo panu Baltasárovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vidím, že mám tak trochu svůj den. Návrha směrnice o udělování koncesí přišlo 156 pozměňovacích návrhů, včetně 46 pozměňovacích návrhů, eh, které přišly spolu s mým návrhem stanoviska. Děkuji všem kolegům, kteří přednesli svůj eh, cený příspěvek eh, k, této, k tomuto textu stanoviska, abych lépe stanovil náš rámec diskuze rád bych přepomněl eh, cíle, které mě vedly k psání tohoto stanoviska. Především eh, sdílím eh, ten cíl, o kterém hovořila sama komise. Především se na harmonizaci oblasti udělování koncesí v oblasti prací a služeb, co se týče jednotné aplikace, tak aby se předešlo nerovnosti přístupu na trh udělování koncesí, z čehož budou mít prospěch především malé a střední podniky v lepší udržitelnosti eh, pro veřejný zájem. Proto jsem v tomto návrhu stanoviska se zaměřil především na následující cíle. Abych dále vyjasnil ono udělování koncesí, abych jasně rozlišil tuto oblast od veřejných zakázek, protože zde může dojít k určitému směšování obou dvou e, činností. Za druhé jsem chtěl zjednodušit tam, kde je to možné, ustanovení vyplývající ze směrnice s tím cílem, abychom umožnili e, rychlou a konzistentní e, aplikaci směrnice. Právě proto toto stanovisko mění určitá ustanovení. Především se jedná o zrušení eh, z článku 5 eh, o něch eh, předběžných stropů, zrušení rozlišení mezi koncesí pro práce a koncesí pro služby. Ex, explicitně hovoříme o kritériích udělování koncesí pro typizované práce, tam, kde je určitá možnost flexibility. Na druhé straně to znamená, že je zde určitá možnost volby. Co se týče pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, chtěli bychom v následujících dnech předložit několik kompromisních pozměňovacích návrhů. A když to bude zapotřebí, detailně se zabývat Eh, se stínovým zpravodaji tím možným konečným zněním. A teď bych chtěl stručně analyzovat některé skupiny pozměňovacích návrhů, eh, o kterých se domnívám, že je nemohu sdílet a že jdou proti tomu stanovenému cíli směrnice. Za prvé, je to strategická volba. Nemohu souhlasit s některými pozměňovací návrhy, které jsou zaměřeny na rozšíření právního základu s tím cílem, aby služby eh, hospodářského a veřejného zájmu byly začleněny do pole působnosti této směrnice. Lisabonská smlouva stanovila právní eh, základ eh, pro služby v právní služby ve veřejném zájmu, eh, a to v článku 14 a v protokolu 26, právě proto, aby zde byl jasný právní rámec pro tyto služby. A jejich začlenění sem by znamenalo vytvoření eh, interpretativní nejistoty. Protože zde nyní chybí jasná specifikace, na které se vlastně tyto služby mají eh, vztahovat. Pak tu jsou pozměňovací návrhy, které vyžadují diferencovaný přístup k, ke koncesím pro služby veřejném ekonomickém zájmu. Ty nejsou uh, oprávněné. Uh, takováto kritéria mají ekonomická, finanční a technická uh, kritéria. Začlenění služeb, které přímo nesouvisí s objektem koncesí, by mohly způsobit diskriminaci a omezení konkurenceschopnosti ve fázi eh, odsouhlasování či přišnutí eh, takovýchto služeb. Také potřebujeme jasné definice. Jejich nepřítomnost v současné době působí právní nejistotu která je jen částečně napravována judikaturou soudního dvora. Proto je tedy vhodné, aby právě tato zpráva explicitně vyjasnila termíny, o nich hovoříme. A proto eh, směrnice totiž eh, rozděluje koncesy a veřejné zakázky. To jsou dva rozdílné pojmy. A to prostřednictvím transferu rizika. Spočívá toto rozdělování nebo toto rozlišování eh, v tom, že ten, kdo uděluje takovouto koncesi, se zabývá případně také profit, eh, možností ziskovosti eh, dané služby. Já nemohu souhlasit s některými indexy, které uvedeny v pozměňovacích eh, návrzích. A některé z nich totiž jsou explicitně jmenovány už ve službách eh, v obecném ekonomickém zájmu. Nesouhlasím tedy s tím, aby takovéto činnosti byly upravovány v eh, tomto textu. Například pak je tu metoda přisuzování, metoda eh, kalkulace, eh, s tím eh, také nemohu souhlasit, ale budeme se snažit umožnit schodu mezi jednotlivými politickými skupinami a zároveň umožnit určitou flexibilitu. Děkuji mnohokrát. Paní Kastek se nyní hlásí a pak paní Taylor. Ano, já jsem si vyslechla stanovisko pana zpravodaje ohledně jeho záměru zač- eh, odmítnout té začlenění služeb v obe- ekonomickém obecném zájmu. Já si myslím, že je to chyba. A významná chyba, která povede k tomu, že všechny orgány územní povahy, které mají politickou vůli organizovat tyto služby v ekonomickém obecném zájmu, ne tedy systémem in-house, ale prostřednictvím ekonomických subjektů, kterým zadají koncesní smlouvu, toto ponechá tyto orgány územní povahy v právní nejistotě. A to je situace, kterou prožíváme již celou řadu let z hlediska služeb v ekonomickém obecném zájmu. Vnitřní trh a odpovídající akt o vnitřním trhu byl vybudován na základě vůle nerozlišovat mezi veřejnými službami a těmi, které nejsou veřejné, které tedy eh, jsou obchodní povahy. Od přijetí odpovídajícího aktu vidíme, v jaké obtížné situaci se ocitají tyto územní orgány. Tyto územní orgány jsou povinni aplikovat pouze pravidla hospodářské soutěže. A když se jedná o služby v obecném zájmu nebo o veřejné služby, tak my víme dobře, že zde se nemůže jednat pouze o právo hospodářské soutěže. Evropská komise má odpovědnost přijímání legislativních aktů a nečiní tak přes ten právní základ, který máme v souvislosti s Lizabonskou smlouvou. Já se domnívám, že je odpovědností zákonodárce, aby přijal tuto směrnici. Když hovoříme o koncesi na služby, o smlouvách, které jsou zadávány územními orgány, tak v 70% se jedná o veřejné služby. A my tímto způsobem budeme nutit tyto územní orgány, aby přistupovaly k těmto koncesím jako k obchodním koncesím a přitom se o ně nejedná. Já tedy apeluji na odpovědnost zákonodárce a také apeluji na to, abychom si uvědomili, že víme, že územní orgány mají problémy v této oblasti již další dobu. Děkuji, paní Kastex, paní Tyler. I'm speaking on behalf of my colleague. Já zde hovořím jménem kolegy Pušoje, který je v jiném uh, výboru. Pan Bušo chce poděkovat panu zpravodaji za tuto zprávu. Předložil také několik pozměňovacích návrhů, z níž tedy žádný nejde proti směru, který vytečel pan zpravodaj. Je nutné vyjasnit, co je koncese. Tento pojem poměrně složitý, také Evropský soudní dvůr měl problém trošku s interpretací, definovali trošku jinak, což vedlo k právní nejistotě. Pan Božuj se domnívá, že náš výbor by měl předložit eh, praktickou definici koncese. Jeho postoj je podobný postoj, který zaujímá pan zpravodaj. Pan Božuj se dále domnívá, že definice by se měly trošku eh, přeformulovat, mm, přeorganizovat tak, aby to bylo jasnější. Eh, také by měly to být definice koncese na eh, práce a koncese na služby a také eh, operační riziko. Eh, tyto definice koncesí nejsou úplně jasné. Pokud jde o výpočt, metodu výpočtu hodnoty, pan Bušoj ehm, navrhuje trošku jiný přístup, předložil k tomu eh, pozměňovací návrh a doufá, že bude možné dosáhnout kompromisu. Podle jeho názoru by se hodnota měla eh, vypočítávat podle čistého obratu bez DPH. Ehm, ten to výpočet by se tady měl dále vyjasnit. Pokud jde o výjimky, pan Bušoj se domnívá, že bychom je měli, že ty by měly být tedy minimální a tak, aby zde byla větší konkurence a tím pádem lepší podmínky pro veřejné podniky a pro daňové poplatníky. tohoto důvodu se tedy pan Bušoj mm, má určité tedy obavy, pokud jde o výjimky v oblasti energie, vodní, vody a podobně. Také se domnívá, že je důležité podpořit konkurence, to znamená výjimky by měly být minimální a pouze v těch případech, kdy eh, právnická osoba, která koncesi získává, neprovádí žádnou činnost na soukromém trhu. 20 procent eh, aktivity, to tady není jasný výraz, tady by se mělo hovořit o 90% obratu. Eh, pan Bošoj se také domnívá, že odstavec 2 v článku 15 by měl být vypuštěn, protože se to tady objevuje. Je to něco, co není jasné ani z judikatury ESD. Pokud jde o horizontální spolupráci, to je potřeba vyjasnit ze stejného důvodu, to znamená zajištění konkurence. A není mu jasné, proč paní Kastex navrhuje vypuštění těchto ustanovení, ale možná to může paní Kastexová vysvětlit. A poslední bod, pan Bušoj se domnívá, že by se měl vyjasnit trvání koncesí, pardon, tady trvání koncesí by mělo být omezeno pouze na dobu, eh, kdy ten podnik dosáhne návratnosti dané investice. Děkuji. Eh, Děkuji, paní Taylor. Téma zde v Evropském parlamentu je velice sporné, velice se o tom diskutuje, zvláště z hlediska postavení orgánů místních samozpráv. Paní Šichovská z Evropské komise je zde. Možná by bylo dobré, aby se vyjádřila k cíli Evropské komise. Tady je určité napětí z hlediska mm, jaksi výstupu tohoto návrhu. Bylo by dobré, kdybychom hovořili o tom, co řekl pan Baldasar a také ostatní kolegová. Paní Šichovská, jste zde zástupkyně komise? Ne, je to pán, tedy zástupce komise. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji. Eh, bohužel moje kolegyně se nemohla dnešního jednání zúčastnit, takže já ji zastupuji. Dovolte, abych se zareagoval na ty nejdůležitější otázky. Nejprve chci poděkovat panu zpravodajovi za velmi konstruktivní zprávu. Opravdu ji velmi vítáme. Domníváme se, že to je vynikající základ pro budoucí kompromisy. Pokud je o pozměňovací návrhy, těch je hodně. Dovolte, abych se zaměřil na ty nejdůležitější body. Jedním důležitým bodem je samozřejmě eh, otázka eh, těch veřejno-veřejných eh, partnerství. Komise sama na tuto otázku nemá úplně jasný názor. My jsme se snažili najít nějakou rovnováhu a samozřejmě nás nepřekvapuje, že na jedné straně Eh, tu někteří poslanci eh, se zasazují za vypuštění těchto eh, vnitřních postupů či vnitřních koncesí. My jsme si tedy vědomi tohoto. Pracujeme na tom našem původním návrhu, ale jak jsme řekli, snažíme se také vycházet ze současné judikatury ESD, kdy Evropský soudní dvůr také uznal vnitřní eh, koncese. Na druhé straně se ovšem snažíme zohlednit také možné negativní dopady, které by mohly vyplývat eh, z využití tedy této možnosti vnitřní koncese. Ale jak jsme již eh, řekli, jak jsem tady již řekl, ti, kdo se zasazují za přísnější pravidla, jsou samozřejmě, eh, to je velmi naprosto legitimní názor, komise uznává právo obcí udělovat koncese postupem tedy této, tohoto vnitřního udělení. Na druhou stranu eh, je důležité, aby eh, tento typ eh, koncesí neomezoval konkurenci na soukromém trhu a proto je tady to kritérium 90 činnosti. Pak jsou tady další dva typy pozměňovacích návrhů. Za prvé pozměňovací návrh, které se snaží zjednodušit text tím, že zkrátka vypustí některé některá ustanovení. Zde bych chtěl požádat o opatrnost. Toto zjednodušení totiž někdy vede naopak ke, k komplikaci věcí. Řada pozměňovacích návrhů usiluje o vypuštění základních definic či ustanovení, kde se jedná o vysvětlení určitých pojmů, jako například hospodářských subjektů a vypuštění těchto definic text jednoznačně tedy zkrátí, ale na druhou stranu bude potom provádění mnohem složitější. Pro, především tedy pro ty, kdo tento text budou v budoucnu provádět, znamená veřejné orgány a některé další subjekty. Pozměňovací návrhy, které nám, které budí obavy, se týkají vypuštění, vyloučení způsobnosti určitých sektorů. Zde hovořím přede, především tedy o těch názorech, které chtějí vypustit ze rozsahu působnosti například subjekty eh, veřejného zájmu. To je nebezpečné, protože jednak tento pojem dnes není jasně definován. Samozřejmě, že smluvní orgány, zadávající orgány mají možnost sami říci, co považují za služby obecného hospodářského zájmu, ale na druhou stranu, pokud je vypustíme z působnosti, tak eh, to znamená, že ta směrnice se eh, jak si bude uplatňovat eh, podle toho, jak se komu zachce. Ten zadávající orgán si sám rozhodne, jestli chce směrnici provádět nebo ne. A to zkrátka není ideální situace. Chtěl bych zdůraznit, že již máme k dispozici judikaturu Evropského soudního dvora, ze které velmi jasně vyplývá, že principy Eh, rovného zacházení a transparentnosti se týkají také sektorů, které jsou považovány za eh, služby veřejného hospodářského zájmu. Vzpomeňme si na některé ty známé případy. Myslím, že i vy je znáte. Měli jsme jeden případ, kdy soud zcela jasně řekl, že tyto principy se týkají také eh, vodohospodářských služeb. To znamená, že vyloučení způsobnosti by nevedlo k tomu, že by mohlo dojít k přímému udělení koncese v daném sektoru. To je potřeba vyjasnit. My ani formou sekundárních aktů nemůžeme se udělovat výjimky ze základních principů smlouvy. A je potřeba také zajistit právní jistotu, kterou právě chce zajistit tato směrnice. V těchto sektorech by právní jistota e, neexistovala a zadávající orgány by nadále museli dodržovat princip transparentnosti, ale neměli by k tomu příslušný nástroj. Nevím, jestli ještě někdo má nějaké otázky, které bych e, měl zodpovědět. Pokud chcete, abych ještě něco vysvětlil, rád tak učiním. Děkuji mnohokrát za vaše vysvětlení. Bylo to rozsáhlé a vyvolal jste eh, žádost o slovo v této souvislosti. Paní Kastex bude hovořit, pak paní Lichtenbergerová. A tím tedy ukončíme definitivně seznam řečníku a pak na závěr pan Baltasar bude hovořit. Nyní bude hovořit paní Kastex. Moje pozměňovací návrhy nemají za cíl vylučovat tyto služby mm, v ekonomickém obecném zájmu z této směrnice, protože to bychom se ocitli v nejistotě. Cílem je naopak stanovit zvláštní podmínky pro zadávání koncesních smluv v rámci služeb ekonomickém obecném zájmu. Vy říkáte, že je to obtížné, protože nevíme, co to je služba v ekonomickém obecném zájmu. Samozřejmě, protože obecný zájem je definován eh, veřejným orgánem, politickým orgánem, který poskytuje, nabízí tuto službu. V souhledu s tím, co je zapsáno v Lisabonské smlouvě, zvláště v protokolu 26, ale také v souvislosti s tím, co je obsahem judikátu Altmark zvláště, není zde úmyslem udělat seznam aktivit, které spadají do těchto služeb v ekonomickém obecném zájmu, ale smyslem je stanovit, jakým způsobem politický orgán bude definovat službu v ekonomickém obecném zájmu, například tím, že bude zadávat slání zvláštní úkoly některým útvarům nebo některým službám, za které je odpovědný. To je definováno judikaturou a smlouvou. A já navrhuji, abychom převzali tyto aspekty, které jsou roztříštěně pojednány ve smlouvě a v eh, judikatuře. A navrhuji, abychom je pozitivně začlenili do této směrnice a abychom v rámci samotné směrnice přijali zvláštní opatření, která by se uplatňovala na služby v ekonomickém obecném zájmu. Byla by to zvláštní opatření, která jsou definována smlouvou a judikaturou. Místo toho, abychom strkali hlavu do písku a místo toho, abychom se tvářili, že tady neexistují tyto obchodní služby a tyto služby v ekonomickém obecném zájmu, je tady lepší postupovat tímto způsobem. Nebylo by dobré je pojednávat stejným způsobem. Byly by dobré zohlednit specifikum těchto služeb v ekonomické obecném zájmu. To může samozřejmě vyústit v to, že některé politické skupiny budou chtít, aby tato směrnice byla zamítnuta. To je tedy stanovisko. Eh, nejedná se o to, abychom toto ošetřili specifickou legislativou, protože je to něco, na čem záleží občanům a všem veřejným orgánům Evropské unie. Já se omlouvám za to, že jsem tak emotivní, ale je to téma, které mi zvláště leží na srdci. Děkuji. Paní Lichtenbergerová. Co se týče té vášně, tak já k tomu připojím ještě pochybnost tě zklamání. Zklamání z hlediska těch různých způsobů, jakými v Evropě za prvé se zachází s koncesemi vůbec obecně, jakou eh, hodnotu a limity mají a na druhé straně, jakým způsobem je vykonávána právní praxe. Komise se nyní snaží právem vytvořit minimálně evropskou platformu. Moje pochybnosti souvisí s tím, že všechny ty diskuse, které máme na toto téma, vedou k tomu, že každý má eh, v hlavě pouze představu toho, jak to funguje ve vlastní zemi a pracuje pouze s touto představou. To znamená, Částečně se lidé snaží zachránit vnitrostátní právo v evropských eh, textech a zase naopak eh, prostřednictvím evropské směrnice bojovat proti vnitrostátnímu postupu. Takže to je komunikační katastrofa, která z toho vzniká, já to říkám naprosto otevřeně, a vzniká tu velký problém. A sice, pokud se nám nepodaří najít chytrou definici toho, čemu říkáme veřejné služby nebo služby v ekonomickém obecném zájmu. Pokud se nám nepodaří toto definovat a pokud Evropa nebude schopna toto postavit na společný základ, pak to bude skutečně taková mozaika různorodých prvků. Podívejme se, jaká, jaká je praxe zadávání koncesí. Podívejme se na to, co je poskytováno v rámci koncese. Pokud to zůstane tak různorodé, tak to bude posilovat ještě další potíže, které už v každém případě máme. Mezi britským, rakouským, polským právem eh, z hlediska této tematiky existují závažné rozdíly. A já se domnívám, pokud se nám nepodaří jak si vyjasnit ten základ, bude velmi obtížné najít kompromisy, zvláště z hlediska definice těch příslušných témat nebo příslušných oblastí. Pak to bude sflikování této tematiky a e, bude to provázet naše diskuze v Evropském parlamentu. Vy říkáte, že máte jaksi vášnivý vztah k této věci. Pro mě je to také důležité, protože my jsme dlouho diskutovali ohledně koncese, kladli jsme si otázku, zda máme chránit malého podnikatele, který nedostane peníze, protože, mus, protože udělal například formální chybu, nedostane koncesi, nebo máme podporovat veřejné eh, koncese, které jsou zadávány veřejným subjektům a pak to nefunguje, jak to známe z příkladu některých letišť, takže nic z toho potom eh, není nosné. My jsme přesně tyto problémy zpracovávali a pracujeme se základy, které nejsou vyjasněny a z toho vznikají potíže, které stále máme u této problematiky. Já diskutuji s italskými kolegy o koncesním právu, tam je to úplně jiné. Tam ani ty přístupy se nedají srovnat s německým nebo rakouským právem, také praxe a prostě vůbec tato tato procedura je naprosto obtížná. Takže Snažím se apelovat na to, abychom se pokusili najít jakýsi racionální přístup. Musíme nejdříve vyjasnit základy. Co to je za služby, co spadá mezi tyto služby a jakým způsobem můžeme napříč odvětvími prosazovat transparentnost. Musím říci, že pomalu a jistě eh, začínám opravdu pochybovat ohledně této tematiky koncesí, protože tady nemáme základ. A tady apeluji na komisi. Potřebujeme tyto základy. Já vím, že je to sporné, obtížné, ale bez těchto základů to bude flikování a bude to vlastně generovat zase novou judikaturu. To bude jediný výsledek. Já se omlouvám za takovou emotivitu, ale opravdu moje pochybnosti jsou velmi velké, proto jsem se k tomu takto vyjádřila. Děkuji, paní Lichtenbergová. A nyní pan Baltasáre má tu nevděčnou úlohu, aby po těch emocích a vášních zaznělo závěrečné slovo. Děkuji a děkuji všem kolegům za jejich příspěvky a děkuji také zástupci komise. Jsem přesvědčen, že co se týče slov paní Taylor, určitě najdeme společné řešení ohledně těch metod výpočtů, definicí, eh, metod zadávání i také eh, různých lhůt a definicí, které jsou nezbytné. Aby došlo k amortizaci investic, je zapotřebí získat i patřičný zisk. To je jasné, je to jasné podnikům, protože podniky jednají tak, aby také dosáhly určitého zisku, takže to musíme brát v úvahu. Děkuji také za, ta, za tu vášení i kritiku ve slovech paní Kastex a také paní Lichtenberger. Já nejsem eh, svobodný tvůrce, nebo já nejsem tvůrcem práva Pokud nastavení této směrnice bude velice jasné, je jasné, že eh, kolegové eh, chtějí, aby konečně byly eh, vyřešeny otázky související s, se službami v obecném zájmu. Hovoří se o dopravě, o plynu, o službách, které jsou strategické v členských státech. Hovoří se o poskytování poštovních služeb, telekomunikačních, elektrické energie. To jsou služby, které jsou významné, jsou, mají významný dopad na eh, životní prostředí, například je to otázka vodohospodářství a zacházení s odpadky, tedy odpadové hospodářství. Nicméně Změna směru této směrnice, neboli tedy snaha otevřít diskuzi, která by měla být složitá a tak rozmanitá v jednotlivých členských státech, by znamenalo podívat se na tři úrovně. Národní, regionální a místní. A na všech těchto úrovních eh, toto všechno definovat. A to mi připadá jako příliš složité v daném kontextu. Na základě právního zákonu by také bylo obtížné toto všechno jasně stanovit. Třeba, že mm, zde máme smlouvy a protokoly, které hovoří o službách v obecném zájmu jako o určité specifičnosti v rámci eh, různých služeb. Takže já mm, jsem tak trochu na rozpacích ohledně pozměňovacích návrhů od paní Kastex, protože si nemyslím, že bychom měli dostatek vůle, ale nepřipadá mi to vhodný kontext, ve kterém bychom se měli zabývat koncesemi pro tento druh služeb. Je to odpovědnost komise. I na základě dnešní diskuze jsme to viděli, že komise by se měla eh, dát do této iniciativy, měla by lépe definovat eh, služby v obecném ekonomickém zájmu eh, tak, aby byly splněny požadavky, které nevyplývají přímo z nařízení, ale bylo by zapotřebí harmonizovat situaci. A ta situace je velice rozvanětá v jednotlivých členských státech, protože se týká neurologických a strategických zájmů jednotlivých členských států. Telekomunikace, doprava, vodohospodářství, eh, energetika. To jsou oblasti, které nelze regulovat uniformně, nehledě na jednotlivé režimy platné v členských státech. A toto všechno začlení do kontextu Eh, jimž se právě teď zabýváme, mi připadá, ehm, že k tomu nemáme dost eh, silný právní základ a bylo by to dost dobrodružné z naší strany. Nejde o to, abychom strkali hlavu eh, do písku, to ne já se snažím upravit to, co můžeme upravit v daném kontextu. A beru na vědomí to, že zde jsou e, potřeby a požadavky upravovat určitý druh služeb, tedy služeb v obecném ekonomickém zájmu. Ale toto není směrnice, v níž bychom se tím měli zabývat. Dankeschön. Děkuji. Takže 27. listopadu budeme přijímat tento závěr a nyní se dostáváme k dalšímu bodu, je to bod číslo 8. Evropský příkaz k obstavení účtů. Předtím, než opět předám slovo panu Baltasáremu, chtěla bych říci, že toto téma není novým tématem pro náš výbor. Existují již některé zprávy z vlastní iniciativy, které se zabývaly Eh, touto tematikou. V posledním, předposledním legislativním mandátu by to pan Lechner, pan Jill a také pan McCarthy se zabývali touto problematikou. A nyní je tedy na řadě pan Baltasáre aby předložil nové záměry z hlediska evropského řešení tohoto příkazu k obstavení účtu. Tento návrh jistě nestroskotá na postavení a pozici Evropského parlamentu, takže bylo by dobré tuto výměnu názoru uvést a dávám slovo panu Baltasáremu. Děkuji vám. Paní předsedkyně, třeba, že teď vidíme od eh, rady, Eh, obezřetná eh, prohlášení ohledně tohoto nástroje. Doufám, že nesklam naději eh, kolegu. Je to tedy nástroj, který má umožnit Evropské unii lepší uznávání Evropského příkazu k obstavení účtů. Ještě mnohé nám zbývá vykonat v oblasti přechodných opatření ohledně například zmrazení bankovních účtů dlužníka za, s cílem zabránit um, převedení prostředků jinam. V této problematice tedy komise navrhuje nařízení s cílem zavést nový nástroj. Soudní nástroj, který má působit obezřetnostně, preventivně. V podstatě se jedná o evropský příkaz k obstavení účtu. Evropská komise má za to, že využití takovéhoto opatření by umožňovalo společnostem získat až 600 miliard eur eh, dluhů, které jsou nedostupné, dobytné. Samozřejmě, že je zapotřebí, aby zde byl ten efekt překvapení. To jest, eh, je třeba zabránit eh, dlužníkovi, aby převedl své zdroje jinam. Z těchto účtů z účtů, které se nacházejí v jiném členském státě. S tímto nástrojem tedy by se zjednodušilo zjednodušila situace pro věřitele a posílila by se důvěra trhu, nadnárodního trhu, vůči eh, kontraktním stranám, s tím, že by měli větší jistotu a záruky. Právě proto, abychom umožňovali tento um, efekt překvapení, určitým způsobem se uvažuje o tom, aby ten postup proběhl, aniž by byla slyšena ta druhá strana. Protože e, souhrné, e, souhrná žádost, tedy, nebo souhrný o obstavení účtu za přítomnosti odpůrce by znamenala zcela běžný postup. A tento eh, odpůrce by měl příležitost převést své prostředky jinam. Já eh, žádám, aby tento návrh Evropského příkazu k obstavení účtu eh, byl důkladně promyšlen. Například, jak amortizovat náklady vyplývající z takovýchto eh, procesů. Banky sdělily, že pro ně by bylo nákladné přistoupit eh, k zablokování účtů například u běžných účtů. Bylo by zajímavé se dozvědět například, do jaké míry je pro banky Eh, náročné nebo nákladné takovou službu poskytnout. A druhý aspekt se týká potřeby vyvážit zájmy věřitele, zprávy dlužníka. A určitým způsobem by měl být také chráněn eh, před eh, určitým zneužitím takovéhoto opatření nebo vyvlastněním svých prostředků. Také je třeba stanovit jakési eh, jednotné, mm, jednotné náklady jak soudních orgánů, tak pro banky v případě, že bude použit takovýto evropský příkaz k obstavení účtů. Možná toto lepší, tato lepší rovnováha by byla dosažitelná prostřednictvím zlepšení opatření, které se stahují eh, k důkaznímu eh, řízení předcházejícímu příkazu k obstavení účtu, na kom bude důkazní břemeno. Je zapotřebí posílit tedy tuto důkazní část. Cílem tedy je, aby byl dlužník překvapen, a to prostřednictvím jednání ex parte, neboli nebude odpůrce informován o tomto eh, požadavku. Tážu se tedy, zda by nebylo eh, zapotřebí Eh, patřičně motivovat eh, nebo odůvodnit eh, takovéto žádosti, aby se té, z této normy mohly odchýlit nebo činit výjimku patřičné orgány za předpokladu, že by důkazy nebyly dostatečné Takovéto opatření je něčím zcela novým a proto jsem chtěl tedy vypracovat dokument, který vám předložím eh, na následujícím zasedání výboru, kde se budu zabývat konkrétně do jednotlivých detailů těmi nejvíce kontroverzními součástmi tohoto návrhu, tak abychom při prvním čtení mohli už eh, odsouhlasit eh, tento tak důležitý nástroj. Kyperské předsednictví projevilo jakési rozpaky. Rada je mm, připravena eh, zatím tedy schválit eh, podobný, eh, podobný nástroj. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál. Mnohokrát děkuji, pane Baldasáre. Paní Wikström má slovo. Thank you very much and I immediately return the... Děkuji a já hned dám slovo kolegu panu Bušovi, který právě přišel do sálu. Prosím, pane Buzej. Děkuji za slovo. Já jsem byl na výboru IMCO. Dovolte velmi stručně, velmi vítáme návrh Evropské komise k Evropskému příkazu k obstavení účtu. Domnívám se, že je to velmi důležitý krok k vykonávání soudních rozhodnutí. Myslím, že je to velmi užitečný a důležitý nástroj pro občany i pro podniky, kteří potřebují vymáhat dluh v jiném členském státě. Samozřejmě dnes je to možné, ale je to také velmi nákladné a je to důležitým aspektem toho, že výdaje na získání a vykonání tohoto příkazu k obstavení účtu v přeshraničních případech eh, je velmi nákladné. Tento nový nástroj by mohl usnadnit vymáhání přeshraničních dluhů v, pro malé a střední podniky, což je priorita pro skupinu ALDE. V návrhu je celá řada pozitivních prvků, jako například možnost eh, zahájit eh, příkaz, eh, proces příkaz k obstávání účtu předtím, než je vydáno rozhodnutí soudu za určitých podmínek, tedy ustanovení, která zajišťují moment překvapení což zajišťuje jeho efektivnost a také využití exekutora. Dále jsou to ustanovení, která si vyžadují trošku patrnější analýzu. Je důležité zajistit rovnováhu mezi jednotlivými stranami. Jedna z těchto věcí je například definice bankovního účtu. To se týká týká eh, všech finančních nástrojů. Já zde mám určité obavy, protože se nejsem jistý, jak by to fungovalo v praxi. Finanční nástroje fungují mnohem trošku jinak a je to mnohem komplikovanější. Není to stejné jako zmrazit eh, běžný bankovní účet. Také eh, definice fondů finančních prostředků zde není eh, úplně v souladu s jinými právními nástroji, které zde nezahrnují finanční nástroje. Dále je důležité, že příkaz k obstavení účtu je možné získat před rozhodnutím soudu. Je důležité, aby v takovémto případě byla ta žádost velmi podrobně eh, zdůvodněna tak, aby zde nedocházelo k nerovnováze mezi jednotlivými dvěma stranami. Eh, je nutné dále spolupracovat eh, s bankami, ty konec konců budou ty mm, uh, účty obstavovat a je důležité, aby banky nenesly nepřiměřené náklady. Děkuji a ještě jednou blahopřeji panu zpravodaji. Um, děkuji. Nyní se obracím na pana Volnyho z Evropské komise. Je tady? Ráda bych mu udělila slovo. Promiňte, já mám zjevně špatná jména, takže žádám zástupce Evropské komise, aby se vyjádřil. Thank you very much, Mrs. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také panu zpravodaji Baldazaramu a všem poslancům, kteří vyjádřili názory tohoto eh, výboru a svých politických skupin. Komise vítá eh, reakce tohoto výboru na svůj návrh. Domníváme se, že se jedná o velmi důležitý návrh, především tedy v kontextu současné finanční a eh, finančních a hospodářských potíží, kdy malé podniky mají velké obtíže s vymáháním eh, přeshraničních dluhů ten problém je dlouhodobý a z tohoto důvodu plánujeme také eh, ambiciozní reformu eh, legislativy v oblasti eh, nesolventnosti. My jsme zohlednili také stanovisko výboru Ekon z března letošního roku a chtěli bychom zdůraznit, jak konec konců již řekl pan zpravodaj, že důležitou, důležitým prvkem je ten princip ex parte. V komisi v současné době probíhají diskuze o tom, jak dosáhnout příslušnou rovnováhu mezi zájmy věřitele a právy dlužníka. Komise je v tomto ohledu velmi aktivní, také jsme se aktivně účastnili mm, neformální rady, eh, kde se toto téma projednávalo 26. Eh, října. Domníváme se, že důležitý je, důležitá jsou to ustanovení týkající se toho momentu překvapení. Ten je to samozřejmě problematické. Eh, soud může zvážit vyslechnutí dlužníka, ale musíme být velmi opatrní, pokud jde například o zveřejnění informací o bankovních informacích. My navrhujeme dvojí systém. Členské státy mohou buď to umožnit eh, soudům, aby nařídili zveřejnění Eh, informací o bankovním účtu, anebo alternativně eh, mohou zpřístupnit eh, některé veřejné evidenční systémy, jako například sociálního zabezpečení, bankovní evidenci, daňové registry a podobně, tak, aby se tady zpřístupnily jaksi informace o mm, osobní údaje o bankovních účtech, které se budou obstavovat. Některé členské státy mm, mají zájem o mm, tuto možnost. Například se také zvažuje povinné prohlášení dlužníka o všech bankovních účtech. Nicméně toto je samozřejmě, to jde proti principu ex parte, pokud eh, si ten dlužník, jak si je vědom toho, že je proti němu zahájeno řízení, může svůj majetek eh, převést či ho ukrýt v nějakém jiném státě. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Pane Karia, omlouvám se za to špatné jméno, které jsem na začátku uvedla. Velice krátce dám slovo panu Berlingerovi, který se ještě hlásil, ale prosím, abyste byli struční, protože zatím máme pěkný průběh programu, takže bylo by dobré být stručně, abych mohli pokročit k dalšímu bodu. Děkuji. Já budu velice stručný, opravdu se o to budu snažit. Jen pár slov také za kolegu Koferátyho, který eh, podobně eh, jako další pracuje v výborech najednou. Dnes eh, my souhlasíme s tímto opatřením, souhlasíme s vyzněním zprávy kolegy Baldassare. Je zapotřebí udržet ten efekt překvapení a především je e, zapotřebí, aby vznikl takovýto výkonný titul e, v členském e, státě platný pro Evropskou unii, ale máme jednu poznámku. Ano, je dobré, aby zde byla on, on postup ex parte, je dobře, aby se nepoužil exekvátor, ale potřebujeme se přece aspoň trochu zaměřit na dlužníka. A to prostřednictvím určitých aspektů, které jsou nezbytné, například ochrana osobních údajů. Informace, které eh, jsou od, eh, které se eh, vztahují na obviněného dlužníka, by měly vyplývat od kompetentních orgánů a měly by být patřičně profiltrovány kvůli účelu, za kterým jsou sbírány. Dankeschön und jetzt... Děkuji. A nyní stručně pan Baltasáre. Já také budu velice stručný. Děkuji všem kolegům, eh, kteří zde promluvili. Děkuji také zástupci komise. Eh, aspekty, o kterých hovořil pan Buzoj a pan Berlinguer, jsou ty, které už jsem zdůraznil v rámci toho, té, té zprávy. Jedná se o kritiku, na kterou jsme se zaměřili, neboli tedy jak amortizovat náklady, vztahující se k činnosti bank, jak dosáhnout vyváženého postavení věřitele a dlužníka. Samozřejmě, že tento eh, postup, toto řízení eh, musí eh, probíhat bez slyšení té obviněné strany, v tomto případě strany odpůrce. Toto opatření se má omezit, nebo ty informace se mají omezovat jen ke vymáhání tedy eh, patřičných finančních prostředků. A já s tímto vědomím předložím eh, návrh eh, textu a doufám, že se nám podaří dát dohromady tedy text, na který se souhlasíme. Si vybírají. Mnohokrát děkuji za tu stručnost a za tu nabídku předložit text. Takže budeme mít tento pracovní dokument 26. a 27. listopadu. A tím se dostáváme k bodu 7 na programu. A sice bude to relativně krátká prezentace posouzení evropské přidané hodnoty na správní právo procesní Evropské unie. Bude to pan Dan, který bude hovořit eh, s ředitelství, které se zabývá dopadovým posouzením nebo posouzením dopadu. Máte slovo. Moment, Takže chvilinku strpení, jsou tady problémy s mikrofonem. Pane Dan, máte slovo. for the Děkuji, omlouvám se za ty technické problémy. Dovolte, abych vám poděkoval za příležitost, kde vystoupil to, co dnes předkládáme, je úplná novinka. Je to publikace posouzení evropské přidané hodnoty, kterou eh, podporujeme eh, návrh zprávu pana Berlingera o správním právu procesním Evropské unie. My jsme eh, nová, nový útvar, vznikli jsme v černu loňského roku a naším hlavním cílem, naším hlavním úkolem je na pomoci Evropskému parlamentu ve formulování politiky. To znamená, že podporujeme výbory v jejich legislativních eh, mm, iniciativách. Výbor Jury je eh, takovým pionýrem, eh, pokud je o předkládání legislativních návrhů, takže jste naším velkým zákazníkem, abych tak řekl. Je to, to, tato zpráva, kterou předkládáme, je jedním z našich takových prvních větších produktů. O co jde? snažíme eh, se eh, vyhnout eh, tímto návrhem takovým případům, kdy například vaše váš parlament eh, zašle něco komisi a komise eh, velmi eh, rychle, jak si to smete ze stolu. A tomuto chceme v budoucnosti zabránit. Z tohoto důvodu se snažíme předkládat více odargumentované podklady. Myslíme, že pracujeme s poměrně inovativní metodikou a účelem je tedy vlastně předložit argumentaci, odůvodnění poměrně rozpracované eh, s využitím názoru expertů. V tomto případě jsme například požádali o posudky Dovolte, abych vás seznámil teda s tím, jaká je struktura tohoto do- dokumentu. Máte tady 20 ze zhruba stránek, což je syntéza, a potom tři expertní posudky paní, Lejno, eh, paní doktorky Lejno Sandberkové, pana profesora Zillera a eh, potom eh, od Blomera a Sance. Jsou to tři různé pohledy legislativní, legitimit, z hlediska legitimity a z hlediska hospodářského. Logický další krok je tedy podívat se na to, jaký je jaká je evropská předaná hodnota předkládaného návrhu, jaký by byl nejvhodnější návrh, nástroj, jak, do jaké míry je tento návrh in, koherentní či soudržný s existující legislativou a jaké je posouzení nákladů a e, dopadů. Pokud jde o zprávu pana Berlingera, tak jsme ve spolupráci s našimi experty tedy zjistili, že za prvé je tu eh, je to legitimní návrh ve své nedávné knize. Pan Pěrus eh, řekl, že správní právo v Evropě je dostatečně kvalitní, to znamená, že nový nástroj není potřeba, nicméně naši odborníci, naši experti s tímto nástrojem názorem nesouhlasí. Za druhé e, zjišťujeme tedy, že nejvhodnějším nástrojem je nařízení my jsme se zamýšleli nad různými dopady na mm, hospodářské subjekty, na občany, na evropskou zprávu. Podívali jsme se také na některé nepřímé dopady, například eh, otázku dostupnosti pro občany, hospodářské výhody eh, související například eh, s úsporami, snížení zátěže, snížení počtu soudních sporů synergické eh, efekty, které by mohly umožnit eh, komise, aby se stala jakýmsi dynamickým prvkem podpory elektronické správy v členských eh, státech. Prostudovali jsme také právní řády 27 členských států. Jedinou podmínkou tedy je, aby jedinou Potřebou tedy je, aby tento nový právní nástroj byl dobře naformulován. Zohlednili jsme také otázku zveřejnění. My jsme v, rám, v tomto dokumentu použili řadu příkladů, na nichž ilustrujeme negativní dopad současné praxe. Například na straně 8 máme šedý rámeček, kde je takový opravdu mm, strašidelný případ, příklad toho, jak komise nejednala eh, v případě který souvisel s bezpečností zdravotnických prostředků. V tomto případě zasáhl Evropský parlament. Jednalo se o případ německého výrobce, vynálezce mm, inhalátorů pro astmatiky. Nicméně tento prostředek, jeho prodej byl tedy zakázán v Německu. Komise o tom byla informována. Následně po několika letech došlo k opačnému případu. Tento výrobek se prodával pod novým jménem, opět byl mm, zakázán jeho prodej, ale komise již o tom informována nebyla. A v obou případech komise nijak dále nejednala. Celý tento případ trval 13 let a my doufáme, že iniciativa tohoto výboru, která napadla tedy tento postup komise, doufáme tedy, že tato iniciativa eh, sama jasně ukazuje, eh, že eh, tento nový nástroj by měl přidanou hodnotu. Komise při předkládání svých vlastních eh, návrhů předkládá studie posouzení dopadu. My tomuto mm, takto neříkáme, ale v podstatě to, co děláme, my můžeme trošku porovnat, ačkoliv my to tady nazýváme evropská přidaná hodnota. Takže eh, doufám, že až to budete mm, projednávat a hlasovat, že zohledníte naše práci. A Vetizis o srdečné díky za vylíčení eh, vaší práce a za to, že se posílí tato práce. Máme tady tři poslance, kteří budou hovořit Nejdříve paní Lichtenbergerová. Srdečné díky a díky za toto vylíčení a hlavně za představení této studie. Mluvíte mi z duše. Tady, když se jedná o to, a tady cituji z eh, Říma 2, 34 strana, jedná se také o silnou motivaci pro komisi. Tady je strašná zima, takže se snažím. Uh, mám je to, je to zvláštní motivace podstatě jde o to, aby to řízení za porušení bylo provedeno tak, že ten, kdo toto spáchal, dostane také tuto informaci. Musíme tady najít určitou regulaci. To je naším posláním. Eh, v, Řec, v eh, Rakousku říkáme, že musíme najít řešení, které by mohlo zajistit dodržování evropského zákona. Takže děkuji za tuto práci a především děkuji našemu kolegovi, panu Berlingerovi, který se eh, zde vždy snažil o vyřešení této otázky. Ono to zní abstraktně, ale v případě porušování to má obrovský dopad z hlediska občanů, pokud eh, ta informace dorazí včas a v důkladné podobě. A Jde o to, aby se nevyčkávalo na nějaké eh, výsledky nahodilé povahy. Pokud dostanu nějaké rozhodnutí od komise a je nutné vidět jaké, a hlavně musím vědět, že vůbec se o takové věci diskutuje. Takže to jsou naprosto důležité záležitosti. Ještě něco úplně jiného. Já jsem žádala, aby ty dokumenty zůstaly na zemi. Tady je totiž taková zima v tomto sále, že všichni onemocníme a vrátíme se nemocní domů. Eh, máme tady eh, ženské předsednictví, takže znovu apeluji na to, aby se ta teplota neřídila jaksi tou mužskou částí, protože ty nosí saka, ale e, my nejsme takto oblečené a všechny onemocníme. Děkuji, paní Lichtenbergerová. Předtím, než dám slovo panu Karimovi ohledně technické připomínky, tak chci říci, že to vědomí té zvláštní zimy, o které jste hovořila, my to vnímáme stejně. A už jsme učinili kroky, aby se odpovídajícím způsobem eh, zařídilo, aby ta teplota byla jaksi na normální úrovni. Takže, pane Karin, máte slovo. Chair, thank you. I... Děkuji. Já jsem čekal, že když jsme tady v sále plném politiků, že nám tu bude horko. Že se z nás bude dokonce kouřit. Ale chtěl jsem říct jen jednu věc, to slovo bravo. Už dlouho tady eh, sedávám v Evropském parlamentu a ve výboru a dlouho jsem neslyšel něco tak rozumného. Doufám, že nás slyší také komise a zapisuje si to. Nevím, jestli tu někoho ještě mají, ale příliš často se stává, že jsem si vzal slovo nejen ve výboru, ale ještě na jiných místech a snažil jsem se přesvědčit komisi, že jdou špatným směrem. Eh, jen eh, proto, aby tedy něco se eh, smetlo. A myslím, že něco podobného se stalo nedávno. A bylo to s ohledem na malé a střední podniky, kdy se parlament snažil eh, přesvědčit komisi, že to, co dělají, eh, opravdu nemá cenu. Takže opravdu chci říct bravo našemu novému oddělení, to je velice dobré to, co děláte. Pane eh, Berlingore, také vám chci poděkovat. Tady jste, už vás vidím, jste přímo přede mnou. Děkuji za tu práci, kterou jste odvedl. Budete mít podporu od mé a naší politické skupiny v této věci a v tomto směru. Přeji hodně štěstí a úspěchu našemu novému oddělení. Také budete mít eh, taky budete mít naši podporu, pokud budete eh, působit tímto způsobem, jakým jste teď ukázali. A děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Děkuji. Bylo řečeno, že pan Dan nám hovořil z duše. Souhlasím s tím. Nejdříve pan Berlinger bude hovořit a pak můžeme přistoupit k hlasování. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem chtěl eh, poznamenat ještě jednu věc k této zprávě. Abych nemusel hovořit, až budeme schvalovat Eh, tu zprávu o administrativních záležitostech eh, v průběhu našeho hlasování. Takže chci poděkovat i kolegům, kteří zde nyní promluvili. Zejména Evě chci poděkovat, která interpretuje i svou administrativní eh, úlohu tím, že používá dokumenty výboru k tomu, aby zablokovala studený vzduch Eh, vanoucí na náš výbor. Tímto eh, způsobem eh, s pomocí papírů se jí podařilo se jí podařilo zabránit tomuto technologickému problému. Já jsem pořád nevěděl, proč dává papíry na zem. Tím to také využívá, využívá Eh, možnosti mm, bojovat za rovnost eh, mezi muži a ženami eh, tím, že využila tuto kartu oblečení. Tak, co se týče hodnocení přidané hodnoty ze strany tohoto oddělení. Tato oddělení nám také lépe pomáhá pochopit, k čemu směřuje naše úsilí. Evropská unie Eh, nebo tedy my se musíme eh, snažit také přesvědčit Evropskou komisi, která ještě neochotně eh, se staví k upravení tohoto tématu, tedy správního práva procesního. Já chápu, že se jim do tohoto moc nechce. To velice dobře víme, my už jsme zažili prvnou situaci v členských státech. Nakonec ale správní právo procesní pro Evropskou unii bude pomáhat eh, administrativě Evropské unie, protože eh, budou jasná práva těch, kdo spravují právo, budou jasná také práva jak institucí, tak občanů. Pro nás dnes bylo důležité to, abychom, než budeme hlasovat o tomto dokumentu, což bude za chvíli, aby výbor Jury si uvědomil význam eh, této věci. Jedná se totiž o eh, nástroj, který doposud nikdy nebyl eh, použit. Jedná se o vykonávání zprávy a my jsme se domnívali, že správní právo se týká jednotlivých členských států, nikoli však komunity nebo tedy Evropské unie. Ale jak teď vidíme, je skutečně zapotřebí, abychom správní právo procesní Evropské unii měli. Jak zde bylo připomenuto, i v jednotlivých příspěvcích, jsou to právní, technické i administrativní argumenty a také jednotlivé příklady, které je třeba uvést. Nemusíme hovořit jen o protiasmatických inhalátorech, ale e, jsou zde i jiné případy, které nám ukazují postoj administrativy která nebere na vědomí možné chyby, jich se může dopouštět. A jakou škodu může těmito chybami působit. A tyto příklady, jak, tak jak jsou uvedeny v textu, myslím, že jsou velice účinné. I e, proto chci tedy e, poblahopřát k vytvoření e, tohoto nového oddělení, které se zabývá přidanou hodnotou. Dankeschön. Děkuji. A nyní skutečně poslední řečník, pan Zjevka se ještě přihlásil, pak budeme hlasovat. A prosím vás o stručnost. Ne, tak vypadá to, že se nehlásil, doufám, že se na mě nedíval zle. Takže můžeme přistoupit k hlasování. Prosím vás, abyste si připravili vaše hlasovací elektronické karty, protože minimálně konečné hlasování bude probíhat prostřednictvím těchto karet. Pokud nemá někdo tuto elektronickou kartu, tak prosím dejte mi znamení. Paní Rod Berend nemá kartu, bereme to na vědomí. Prosím, abyste si vzali tuto kartu k ruce, uděláme zkoušku. Prosím,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 takže se dostáváme k hlasování. Nejdřív první zpráva. Paní Rote Berend je autorka. Jedná se o Chorvatsko. A zdá, jedná se o zvláštní dočasné opatření pro nábor úředníků a zaměstnanců. Takže žádám, budeme hlasovat elektronicky. Prosím teď. zwei stimmen offensichtlich. Tady dva poslanci zřejmě nehlasovali a vás bereme samozřejmě na vědomí. Die Hlasování je ukončeno. Zpráva byla jednomyslně přijata. Damit kommen wir zum nächsten. A nyní se dostáváme k další zprávě na programu hlasování. Autorem je Luigi Berlinger. Správní právo, procesní, tak jak jsme o tom hovořili právě před chvílí. Nejdříve pozměňovací návrh 3. Autorkou je paní Lichtenbergerová. Kdo je pro tento pozměňovací návrh proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dalším průběhu budu postupovat stejně jako pan Léne, to znamená, nebudu se dotazovat na zdržení, kdo se zdržel. Pokud se chcete zdržet, dáte mi znamení. Takže pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Pane Zjevka. Mám v do głosowania przy poprawce numer 3. Omlouvám se, ale na mém seznamu u pozměňovací návrh číslo 3 mám oddělené rozdělené hlasování. Teď hlasujeme o tom prvním. And now the second part. Uh, ich habe, ich habe U pozměňovacího návrhu 3 máme oddělené hlasování. O první části jsme hlasovali. Pokud to chcete, můžeme to zopakovat, aby to bylo jasné. Podle mého názoru to bylo jednoznačné. A nyní se tedy dostáváme k druhé části pozměňovacího návrhu číslo 3 paní Lichtenbergerové. Takže druhá část pozměňovacího návrhu číslo 3. Kdo je pro tuto druhou část? Kdo je proti? Je to většina a nyní pozměňovací návrh 4, paní Lichtenbergerová. Kdo je pro, kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 6, pan Berlinger. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 5, paní Lichtenberger. Pro? Proti? Přijato. Avko 4, pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 7. Pan Stojanov pro. Proti. Odmítnuto. Návrh 8. Pan Stojanov pro. Proti. Odmítnuto. Návrh 1. Pan Perlinger pro. Proti. Přijato. Pety 2. Pro. Proti. Přijato. Avko C Máme tady ústní návrh. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pety 8 pro, proti, přijato. Pety 13 pro, proti, přijato. Návrh 2, pan Berlinger, pro, proti, přijato. Avko A, kdo je pro? Proti, přijato. Avko H pro, proti, přijato. Avko 1 pro, proti, přijato. Pety 14 pro, proti, přijato. Pety 16, máme tady oddělené hlasování, hlasujeme o první části pro, proti, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, Odmítnuto. Pety 9 pro, proti, zamítnuto. Pety 11 pro, proti, zamítnuto. Pety 12 pro, proti, zamítnuto. Pety 15 Takže pety 15 pro, proti, zamítnuto. A teď se dostáváme ke konečnému hlasování. Prosím, hlasujte s vašimi kartami. Případně mi dejte znamení ti, kteří nemají kartu. Hlasování je zahájeno. Takže jasně, jednomyslně přijato. Blahopřejeme. 24 jednomyslně přijato. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu. 7, François Castex. A začínáme první návrhu na změnu, paní Castex. Kdo je pro, kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 2, pan Zvěvka, pro, proti, přijato. Kompromis 1, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Pozměňovací návrh číslo 4, paní, kdo je pro, proti, přijato. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování. Hlasování je zahájeno. Vypadá to, že jedna osoba nehlasovala. Nyní přesto je hlasování ukončeno Opět všichni jsou pro přijetí. Blahopřejeme. A dostáváme se k Jury 7, kde zpravodajem je pan Koferaty. A začínáme ústním pozměňovacím návrhem 1 EPP. Kdo je pro? Prosím, máte slovo. Převodničonca Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych rád vysvětlil kolegům ty pozměňovací návrhy, které my jsme předložili. Rád bych totiž připomněl, že hlasujeme o dopise. A cílem pozměňovacího návrhu je, aby tento dopis měl eh, lepší eh, povahu, lépe vysvětlil stanovisko Evropského parlamentu. Děkuji, děkuji pane Zvěvka, za toto vysvětlení. Damit nochmals. E Takže EPP pozměňovací návrh číslo jedna. Ještě jednou, promiňte. Takže příliš jsem to uspěchala, pan Berlinger, máte slovo. nome sempre anche qui del collega che. Také za kolegu Koferatiho bych chtěla říci, který pracuje na jiném výboru v této chvíli bych rád řekl, že ty ústní pozměňovací návrhy byly předloženy s trochu spoždění, ale náš zpravodaj souhlasil s tím, aby se o nich diskutovalo. Každý z vás eh, tedy vidí na hlasovacím seznamu, jak to vypadá, jaké eh, je tedy to hlasování. My jsme pro první a druhý, ale proti třetímu pozměňovacímu návrhu. Děkuji. Vielen Dank, Luigi. Mnohokrát děkuji, Luigi. Takže konečně se dostáváme k hlasování. Znovu zopakuji, EPP, ústní pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Přijato. EPP, ústní pozměňovací návrh číslo 2. Pro? Proti? Přijato. EPP, ústní pozměňovací návrh číslo 3. Pro? Proti? Já bych to ráda ověřila elektronicky, nebylo to jasné. Prosím, hlasování je zahájeno elektronicky. 11 hlasovalo pro, 10 proti, jeden hlas se zdržel, přijato. Jedna osoba tady nebyla, nehlasovala, ale toto je tedy výsledek hlasování. Vy jste hlasovala? Je mi to líto. Toto je výsledek hlasování. Já jsem prohlásila hlasování u konce, takže bohužel máme tady tedy tento výsledek. A je to tedy přijato. A teď se dostáváme k celému návrhu. Prosím o elektronické hlasování. Yeah. Angenommen. Přijato. Eh, damit kommen wir zu... A teď se dostáváme k právnímu základu. Paní Lichtenberger je zpravodajkou. Chcete ještě vystoupit? Já bych chtěla jenom něco vyjasnit. Já eh, navrhuje, abychom používali 92 článek jako právní základ. Odpovídá to doporučení právní služby, ale neodpovídá to doporučení sekretariátu. Takže se dostáváme k hlasování. Kdo je pro? Přijato. Další. Já jsem hlasovala proti, prosím, zaznamenejte to. Yes. A ještě Dobře, tak jenom k vyjasnění. Já bych vás požádala, abyste hlasovali, já jsem vás požádala, abyste hlasovali elektronicky a mm, já jsem přistoupila příliš uspěchaně k tomuto hlasování, to, tudíž vás prosím, abyste nyní hlasovali elektronicky. A sice k zprávě paní Lichtenbergerové. Hlasujeme elektronicky nyní. Přijato, jeden hlas hlasoval proti. A dostáváme se tedy k dalšímu hlasování. Pan Sperony, zprostředkování pojištění, přepracované znění. Pane Sperony, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Především jsem chtěl poděkovat naší administrativě za tuto práci při kontrole přepracování textu. Provedli tu práci vynikajícím způsobem, e, nemáme tu nic e, proti, jenom jsem chtěl zdůraznit, že co se týče aplikace článku 290 a 291 smluv, je v naší kompetenci jako legislativců rozhodnout, zda přijmeme ten či onen článek jako právní základ. Mnohokrát děkuji, pane Sperony. Takže se dostáváme k hlasování. Opět, prosím, elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno, jednomyslně přijato. A další bod zase eh, přepracované znění, Jedná se o pyrotechnické výrobky. Zahajuji hlasování k této zprávě pana Berlingera. Hlasování je zahájeno. Die Abstimmung ist geschlossen. Hlasování je u konce, jednomyslně přijato. Další přepracované znění. Pan Speroni, klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků. Hlasování je zahájeno nyní. Hlasování je ukončeno také 23 ku 0. A nakonec přepracované znění ohledně harmonizace. Tady nebudu uvádět celý ten titul. Hlasování je zahájeno nyní. Hlasování je ukončeno. Opět 23 hlasů pro, žádný hlas proti, je to přijato a tím jsme ukončili dnešní hlasování. Vergessen Sie nicht Ihre Nezapomeňte na své hlasovací karty which Damit kommen wir a nyní se dostáváme k dalšímu bodu jednání. Je to výměna názoru k velice spornému a napínavému tématu ohledně kolektivní zprávy autorského práva, takže uděluji slovo paní Galo. Děkuji, paní předsedkyně. U této problematiky se jedná o první výměnu názorů našeho výboru. A mým dnešním cílem je vysvětlit moji pracovní metodu a poskytnout harmonogram z hlediska analýzy tohoto návrhu. Připomínám, že návrh komise obsahuje dvě části. První část se týká všech typů kolektivních správců. To znamená, že se uplatňuje na hudbu, na audiovizuální odvětví, na grafické odvětví, na všechna odvětví, která jsou zpravována kolektivními správci autorského práva a práv s ním souvisejících. První část obsahuje podrobná pravidla z hlediska organizování, zprávy, finančního řízení a ohledně transparentnosti kolektivních správců. Druhá část tohoto textu se týká poskytování licencí pro více území, k právům, k užití hudebních děl online na vnitřním trhu. A cílem této druhé části návrhu je zjednodušit udělování licencí v oblasti hudby tak, aby bylo možné vytvářet nové online služby, nové platformy, které by mohly fungovat po celém území Evropy. Jako zpravodajka jsem si vědoma významu tohoto legislativního návrhu z hlediska vytváření skutečného jednotného digitálního trhu. Sleduji dva cíle nejdříve zajistit lepší odměňování tvůrců a umělců právě díky optimální zprávě kolektivních správců a dále podpořit šíření všech repertoárů v Evropě, což by samozřejmě bylo ve prospěch digitální ekonomiky. Nicméně musíme být obezřetní Musíme zachovat kulturní rozmanitost, která je specifikem Evropské unie, a to tím, že budeme chránit ty nejméně komerční repertoáry. Očekávali jsme již další dobu tento legislativní návrh a z tohoto důvodu, nevím, jestli si na to pamatujete, všechny politické skupiny našeho výboru se rozhodly položit ústní otázku komisi ohledně harmonogramu a obsahu tohoto textu. Bylo to 13. února. Dnes mým záměrem je spolupracovat se všemi politickými skupinami a samozřejmě vyhnout se sterilním rozporům, eh, které by mohly poškodit některé návrhy, pokaždé, kdy se tam objeví autorské právo. Co se týče pracovní metody, kterou jsme uplatnili, tak postupovali jsme tak, že jsme zorganizovali čtyři odborné schůzky mezi spravodajkou, stínovými spravodaji všech zúčastněných výborů a Evropskou komisí. Každé setkání bylo věnováno zvláštnímu konkrétnímu tématu. Vzhledem k tomu, že se jedná o odborný text eh, s ustanoveními, která se vztahují jak na řízení podniku, tak na obchodní a autorské právo, Vzhledem k tomu, eh, že je to takto složité, tato odborná jednání jsou nezbytná, protože umožňují poslancům položit konkrétní otázky a dostat odpovědi, které jim přinášejí vyjasnění z tohoto technického hlediska. Po této první etapě jsem eh, chtěla v prosinci předložit první pracovní dokument, kde bych nastínila hlavní směry mé zprávy. A v tu dobu také navrhnu výměnu názorů. A to v lednu na základě tohoto pracovního dokumentu, tedy v lednu 2013. Dále se domnívám, že náš výbor by měl zorganizovat slyšení, které by dala možnost velkému počtu zúčastněných subjektů, zvláště kolektivním správcům, obchodním uživatelům a samozřejmě občanům vyjádřit se. Já raději říkám občanům než spotřebitelům. Také bychom se mohli zabývat touto otázkou slyšení na úrovni jednání koordinátorů. Já myslím, že by to bylo možné. To jsou tedy informace, o které jsem se s vámi chtěla dnes podělit. Samozřejmě, že jsem k dispozici všem zainteresovaným kolegům, abych prodiskutovala tento text. Jsem ochotná jim předat informace, které by požadovaly, případně eh, poznámky, které by vysvětlily určité aspekty budeme pracovat seriózně, nastolíme spolupráci s politickými skupinami a myslím si, že tak se nám podaří dospět k velmi uspokojivému výsledku. Děkuji vám za vaši pozornost. No, krát děkuji, paní Galo. Paní Wickström se hlásí. Thank you, chairman. And first... Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla kolegyni Galo poděkovat za její prezentaci a za její neustálou práci na um, tomto tématu. Tento proces je teprve na začátku, takže nebudu zacházet do velkých podrobností, ale dovolte, abych řekla, že velmi vítám návrh komise. Tento výbor na obdobnou iniciativu již čekal dlouho. V mezidobí jsme my sami tedy se této problematice věnovali. Máme pracovní dokument o autorských právech a také stanovisko z vlastní iniciativy. Myslím si, že v průběhu těchto prací jsme se hodně naučili a že jsme tedy v dobré pozici na to, abychom se tomuto eh, tématu eh, věnovali, tomuto návrhu komise. Principy jsou jednoduché. Evropa potřebuje více eh, panevropských, celoevropských a přeshraničních eh, pohybů v oblasti hodby. Nemůžeme eh, dále eh, mít takové obrovské tržní překážky pro ty, kdo chtějí nabízet hudbu ve všech státech napříč celé Evropou. Moje obavy nejsou mm, v oblasti toho, že u nás bude pracovat Apple nebo Google nebo Spotify. Máme hodně velkých eh, společností, které mají dostatečné prostředky k tomu, aby si najali armády eh, právníků, které jim umožní, kteří jim umožní uzavřít smlouvy v 27 členských státech, ačkoliv i pro ně je to obrovsky nákladné. Moje největší obava je ta, že malé začínající podniky nebudou mít možnost, aby nové a inovativní služby nabízely napříč Evropou. Pro občany by to znamenalo menší eh, nabídku, méně vytvořených eh, pracovních míst. Pro skladatele a umělce by to znamenalo, že nebudou moci využít plného potenciálu digitální distribuce svých děl na eh, trhu největší světové ekonomiky Evropské unie. Nesmíme zapomínat eh, na to, že i takové mm, služby jako Spotify byly eh, kdysi malým podnikem. I oni se počíta, potýkali s nedostatkem prostředků. Další důležitá věc. Nikdo dnes nespochybňuje hodnotu a užitočnost kolektivní zprávy autorských práv. Tuto tyto organizace budeme vždy potřebovat jakožto prostředníky mezi umělci a uživateli. Ale abychom mohli říci, že organizace kolektivní zprávy autorského práva jsou eh, jako jakákoliv, jakýkoliv jiný dobrovolný klub, kterého se, do kterého buď to můžete vstoupit, nebo ne, to není pravda. Pokud jste profesionální umělec a chcete získat odměnu eh, za digitální distribuci svých děl, tak zkrátka musíte být členem takové organizace. Pokud jste uživatel, který poskytuje službu, tak eh, nemáte jenom možnost, než uzavřít dohodu s organizací kolektivní zprávy autorských práv, pokud chcete tedy nabízet tuto službu legálně. Vzhledem k těmto vztahům je na, naprosto smysluplné, aby byla nastavena nějaká základní pravidla. Pokud chceme vytvořit společný evropský trh, tak je stejně smysluplné, aby, aby tato základní pravidla byla přijata a schválena na evropské úrovni. Já jsem si jistá, že tu budeme mít velmi dlouhou rozpravu o tom, zda a jak by tato pravidla měla vypadat, zda jsou příliš eh, podrobná, zda respektují principy subsidiarity a tak dále. Věc, kterou chci zdůraznit, je jasné, že ty debaty budou dlouhé a složité, ale myslím, že je již teď zřejmé, že návrh, který předložila komise, respektuje princip subsidiarity. V tomto případě je to naprosto jasné. Tato směrnice má velký dopad na velký počet zainteresovaných stran s velmi různými zájmy. Myslím, že bychom všichni měli být velmi opatrní, měli bychom si vyslechnout všechny názory a neměli bychom zapomínat ani na koncové uživatele. To jsou naši občané. A také tu máme umělce a tvůrce. To jsou ti, pro které bude mít tato legislativa, by měla přinést největší prospěch, ne těm prostředníkům, ne organizace eh, kolektivní zprávy autorských práv. Samozřejmě se jistě objeví lidé, kteří nám budou říkat, že francouzský občan nemá zájem o švédskou hudbu nebo polskou hudbu. Jistě se objeví někdo, kdo um, bude tvrdit, že ti, kdo žijí mimo území svého členského státu, um, tedy nejsou dostatečnou, dostatečnou stranou, že nemůžeme přijímat legislativu pro pár um, lidí, kteří eh, žijí a pracují v Bruselu. Ale tyto argumenty nesmíme jim podlehnout. Jistě si vyslechneme i jiné zajímavé argumenty pro to, jaké výhody našim občanům přinese to, že budou mít přístup k hudbě z jiných států. Já se domnívám, že tyto online hudební služby eh, budou eh, důležité. Pomůže to například kulturní pluralitě a také mobilitě Eh, studentů a pracovníků. To tento kontinent velmi potřebuje. Já jsem požádala <clears throat> parlamentní knihovnu o některé základní statistické údaje o tom, kolik evropských občanů žije v jiném členském státě než svém eh, rodném státě. Vzhledem k tomu, že tyto statistiky obsahují pouze osoby, které se oficiálně registrovaly, Přesto se jedná o číslo téměř 13 milionů evropských občanů, kteří jsou evidováni eh, v jiném členském státě než ve svém domovském státě. Moje maličká země, Švédsko, registruje 270 tisíc evidovaných občanů jiných členských států. 1,3 milionu evropských eh, občanů Eh, ne francouzů eh, je evidováno ve Francii. 13 milionů evropských občanů, kteří žijí v jiném členském státě než svém domovském státě, tvoří pouze 3 celé evropské populace, je důležité nezapomínat na to, že představují trh eh, v rozsahu 1,5 miliardy euro ročně. Pokud by tyto přeshraniční služby stály nějakých 10 euro ročně, tak by se to právě vyčíslilo na, této, na tuto 1,5 miliardy ročně. Nezapomínejme na to, že tyto statistické údaje vůbec neobsahují údaje o studentech a dočasných pracovnících, kteří se neevidují. Také se zde neobjevují údaje o těch, kdo žijí kdo se na pár let eh, přestěhují do nějakého jiného státu, pak se přestěhují zpět. Také zde nejsou zahrnuti ti, kdo žijí v příhraničních oblastech nebo kdo pravidelně cestuje do jiných členských států za účely eh, dovolené návštěvy příbuzných či nějaké obchodní cesty. V internetovém věku je jedna, jedno nové pravidlo – není smysluplné nenabízet legální přístup evropským občanům k celému repertoáru evropské hudby. Kdybych si otevřela um, obchod eh, s hudebninami v Stockholmu nebo Upsale, tak bych neměla možnost nabízet celoevropský repertoár, protože bych prostě neměla prostor na to, abych eh, všechny tyto desky v tom obchodě měla. A internet toto překážku odstranil. Pokud jde o hudbu, tak hudba se od umělců a tvůrců dostává k uživatelům, jako jsou Luigi nebo Mariel nebo já. Zbývá ještě pár překážek, které se týkají licencí. Doufám, že se nám podaří tyto překážky odstranit v průběhu naší práce na této směrnice. Doba k tomu nazrála, takže tuto příležitost využijeme ke velmi aktivnímu pokroku. Herr Engström, bitte. Děkuji, pan Engström. Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem teď ve velmi spokojeném postavení, protože abych v podstatě mohl souhlasit se vším, co řekli kolegové přede mnou. Jak říkala paní Galer, Jedná se o velice důležitý návrh pro komisi, protože v této oblasti jsou velice závažné problémy, které je třeba vyřešit. Návrh eh, od komise podle mne vypadá velmi dobře. Samozřejmě, že lze hledat, co ještě hodně vylepšit, tak je to pokaždé. Ale obecně mi to dává smysl a líbí se mi to. Jako říkala paní Galer, jedná se v podstatě o dvě, dva nejdůležitější cíle. Za prvé, zajistit, že naši umělci a autoři budou placeni přiměřeně, že tedy obdrží ty částky, které by obdržet měli, a že tak bude učiněno včas. Oba dva tyto aspekty zatím nejsou dostatečně eh, plněny. Ta První část týkající se požadavku na transparentnost a na kolektivní zprávu, že zapotřebí mít eh, správné databáze, účetnictví a tak dále. To mi zní velice rozumně. Některé společnosti budou namítat, že se jedná o příliš detailní úpravu Předtím, než jsem se stal mm, politikem, byl jsem malým podnikatelem. zahájit činnost malého podniku, kdekoliv členském státu se musíte vypořádat eh, se stovkami stran různých eh, mm, předpisů. Ano, můžeme eh, můžeme říkat, že některé, některé si to předpisují příliš detailní, ale nemyslím si, že by bylo smysluplné tímto teď argumentovat. Jde tedy o to, aby umělci a autoři byli patřičně eh, zaplaceni eh, za svou autorskou činnost a to včas. Pokud nějaká eh, společnost vybírá peníze, tak by měla ty peníze také poukázat těm autorům, kterým toto náleží, a aby se to nestalo až po pěti letech. neměli by držitele o nich autorských práv snad hledat tak dlouho. Pokud tato společnost, teda vybírá eh, dané poplatky, měla by se to eh, zabývat a dosáhnout té brzké, brzké výplatě toho prostředku. V jednotlivých eh, členských státech bychom měli uvažovat například více o digitalizaci děl Některé finanční prostředky nemohou být eh, distribuovány eh, těm autorům, protože nelze autory dohrat, V tom případě by měly být eh, předány fondům, které za tímto účelem existují v daných členských státech. Prostě tyto společnosti, které vybírají poplatky, by měly učinit vše, co je v jejich silách, aby se finanční prostředky dostaly tam, kam mají. Finanční prostředky by neměly být distribuovány ne, mezi 12 a 23 třemi měsíci eh, od výběru. Takže když budou vybrány v lednu, eh, tak by mohly být převedeny až eh, v prosinci dalšího roku. A mm, to nevím, jestli je úplně rozumné. My jsme hovořili přece o 90 dnech, pokud se nepletu dříve, jakože to by bylo rozumná Eh, rozumná lhůta. Možná i v tomto eh, kontextu bychom mohli uvažovat o kratší lhůtě. To všechno jsou tedy detaily, kterými se můžeme zabývat, ale ta hlavní struktura podle mého je dobrá. Dalším cílem podle mne je umožnit jednotlivým právním orgánům eh, poskytnout celoevropskou nabídku. Jak už říkala paní Wikström, je to nesmírně důležité především pro malé eh, podniky, pro ty, kteří se právě dostávají na trh, protože eh, velký podnik se může vypořádat s jakoukoliv nebo téměř jakoukoliv byrokracií, jsou schopni si zaplatit armádu právníků, ale malé podniky tuto možnost nemají. Měli bychom tedy udělat vše, abychom umožnili eh, takovéto Eh, takový celoevropský systém. Jak Evropská komise může vyřešit eh, tento problém? Já teď přesně nevím. Ale v každém případě status quo je nepřijatelný je zapotřebí, abychom učinili aspoň něco. A na tomto základě jsme tedy připraveni tento návrh podpořit. Opět samozřejmě jsou tu některé detaily, například článku 33 ohledně um, veřejnoprávních um, poskytovatelů vysílání. Článek 33 je formulován tak, že je ve střetu s úvodním ustanovením číslo 35 který se také týká veřejných, veřejnoprávních vysílačů. Veřejnoprávní vysílač by měl být eh, schopen například eh, vysílat i preview. Podle toho znění, které je zde uvedeno eh, v článku 33, tak by nemohli tedy vysílat tyto upoutávky. A eh, pak se situace ještě více znejasňuje, pokud ale interpretujeme toto znění. Proto já bych chtěl navrhnout, aby se ještě lépe propracoval článek 33 eh, na základě poslání veřejnoprávních eh, vysílačů. Ano, tento mm, návrh podle mého může dosáhnout silné parlamentní podpory a je to dobrý eh, krok eh, vpřed eh, společně s kolegy a s komisí. Děkuji, paní Kastex, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat Mariel Galo za tento pracovní návrh, který nám předkládá. Protože jedná se skutečně o složitou směrnici a já myslím, že potřebujeme určitý čas a musíme pracovat na podrobnostech. O to více, že tady existují ony dva aspekty, které jsou propojeny, ale které by také mohly být předmětem dvou odlišných legislativních textů. Co se týče kolektivní zprávy, musíme si uvědomit, že zde vytváříme legislativní text, který se bude uplatňovat a který bude harmonizovat zprávu několika desítek kolektivních správců, které mají svoji historii, svůj způsob fungování. Kolektivní správci existují téměř ve všech členských státech. Často se specializují na různé obory, hudba, vydavatelská činnost, audiovizuální aktivity. Takže tyto kolektivní správci fungují odlišně. A toto vše by se mělo vtělit do jednotného rámce. Tak jako vy všichni, já eh, hodlám se s nimi setkat. A i když odsouhlasí principy, tak zřejmě budou narážet na určité podrobnosti, protože to povede ke změně jejich fungování. Máme tedy konkrétní regulace, které by se jim mohly vnucovat. A pak je tady možnost ponechat tam určitý manévrovací prostor z hlediska fungování jednotlivých kolektivních správců. Mezi těmito dvěma možnostmi musíme nastolit správnou rovnováhu. A zároveň musíme klást důraz na odpovědnost členů těchto kolektivních zpráv. Jedná se o členy těchto společností kolektivní zprávy. A i tito členové by měli definovat způsob fungování na valných hromadách, poté, co se podaří stanovit obecné principy. Tím se budeme zabývat podrobně. Paní Wingstrom hovořila o takzvaných online vysílacích subjektech. Já myslím, že tady je jedna věc, která pravděpodobně schází v současné směrnici. Uživatelé, ať už je to online vysílání, tak schází eh, zde mm, zastoupení těch, kteří platí za toto online vysílání. To znamená zavést eh, do této směrnice zastoupení těchto vysílacích orgánů to by podle mého názoru byl správný způsob, jak bychom mohli zvýšit odpovědnost každého subjektu z hlediska proplácení a vybírání těchto poplatků v rámci kolektivní zprávy autorského práva. Protože jsou to právě ty orgány, které šíří tato díla, kterých se týkají také licence pro více území k těmto právům. Musíme se ujistit, že jakmile se zaměříme na jednotné kontaktní místo, tak jak je definováno v návrhu komise, to se mi zdá velice dobré, protože to umožňuje, aby každý si zvolil orgán, na který převede svoje práva a také licence pro více území. Ale jakmile takto budeme postupovat, tak se musíme ujistit, že to rozdělení bude správné a že bude možné zhodnotit všechny repertoáry, také takzvané menšinové repertoáry a že bude také eh, možnost eh, správně proplácet tato autorská práva. Zvýšit odpovědnost orgánů, které budou šířit tato díla z hlediska dvou aspektů šíření a z hlediska vybírání těchto poplatků, které budou převáděny na kolektivní zprávy autorského práva. To jsou zajímavé aspekty. Také by bylo dobré to přizpůsobit novým obchodním modelům z hlediska eh, ilegálního šíření. V každém případě budeme mít příležitost prohloubit všechny body, které tady byly zmíněny A podle toho, co jsme dostali jako odezvu, pokusíme se zajistit správnou rovnováhu z hlediska celkového textu. Já se domnívám, že to bude to nejobtížnější z hlediska této směrnice. Děkuji. Pan Berlinger, prosím. Já jsem chtěl se přihlásit eh, o slovo eh, kvůli politické věci, protože o podstatě tohoto textu budeme hovořit později. Jak už nám oznámila Maril, že nám předloží celý tento text, tak jej probereme. Ale v našem výboru už určitou dobu, a dnes je to zejména vidět, i na základě iniciativ eh, komisaře, který se zabýval především těmi eh, eh, osiřelými díly a potom otázkou copyrightu, nebo tedy e, autorských práv. Je, toto všechno znamená, že se odblokovává tento argument. Ale nakonec se nám nepodařilo v minulosti dosáhnout ničeho konkrétního. Diskutuje se, tedy diskuze byla zahájena, ale konkrétní výsledky zatím nemáme. E, naše skupina zorganizovala několik různých iniciativ a v nich se zaměřovala na například téma autorských práv, e, souvisejících se zprávou autorských práv, prosazování autorských práv, Eh, různých výjimek, protože podle nás byl špatný ten celostný přístup a to nás vedlo k jakémusi ideologickému střetu, eh, jímž se vyznačovala naše diskuze v minulosti. Dnes se ale otevírá nová perspektiva a významné je to, že v textu pana Barniera z komise už se projevují um, názory, které se, eh, které se mohou zblížit s těmi našimi. Dochází ke zbližování, například eh, ohledně té překážky teritoriality. A jak se zdá, v tomto textu sice ještě není otázka teritoriality vyřešena, ale už se jí nějak věnují. Eh, pak je tu otázka eh, ochrany eh, tradiční eh, kultury i těch menších entit v rámci Evropské unie. Víte, absolutní trh je ovládán silnými nebo mocnými silami. A pokud budeme, pokud budeme jen jednat na základě tržních sil, tak nebudeme moci podporovat ty, kdo vstupují na trh z pozice toho slabšího. A nikdy tedy se na tento trh pořádně neprobojují to slabší. My nemůžeme změnit situaci týkající se eh, práv přístupu na trh a autorský práv, pokud nevymyslíme nové originální modely, které budou se týkat nejen tedy hospodářství, ale i zprávy těchto práv. A tímto návrhem je spochybňována ona zpráva práv. Společnost, která spravuje práva a vznikla v době, jako už řekla Kristian nebo Cecilia, v době, kdy tedy člověk vešel do knihkupectví a koupil si eh, knihu, nebo šel na koncert a uslyšel tam hudbu, tak v této situaci vznikly ony společnosti, které vybírají poplatky. Ale nyní máme web. A proto se musíme ubírat nejen tou linií, kterou vyznačila komise, ale musí mnohem dál, protože tím eh, ten mm, Zprostředkovatel je někým nezbytným. Zprostředkování zde musí být a toto zprostředkování musí být přizpůsobeno situaci, eh, v níž používáme internet, aby se nestala něčím parazitujícím na tomto systému. Zprostředkování totiž přináší svoje rizika zneužívání eh, ubohého producenta nebo autora, který neumí pořádně chránit eh, svoje práva. O tom už bylo několik soudních sporů. A my teď máme příležitost eh, se eh, tomuto věnovat. Pak je tu další téma, to je otázka legal offer. Děti i dospělí, kteří nelegálně stahují obsahy nám předkládají jasně veliký problém, který se předtím eh, nezohlednili. A právě proto se musíme zabývat tou oprávněnou nebo řádnou nabídkou, legal offer, tak, abychom mohli opustit eh, onen ideologický přístup, který nás vedl ke střetům v minulosti, abychom se zabývali tedy eh, věcmi, které nám pomohou vyřešit tuto situaci. Eh, jak vidím v našem výboru, pracují kolegové, kterým skutečně leží na srdci toto téma a postili se do něj eh, s velikým nasazením, ba i vášní. Je tedy eh, nyní potřebné, abychom využili tohoto zbližování mezi komisí a našimi názory, naším směrem. Já jsem, já jsem si nepřál, abychom tuto příležitost ztratili. Pokud se nám podaří u zprávy práv pokročit eh, dál, tak eh, celá oblast autorských práv bude posunuta o velký kus před. Děkuji všem, kteří se přihlásili o slovo. Je tady zástupkyně Evropské komise a já si myslím, že tady zazněla celá řada kvalitních připomínek takže pokud by tato zástupkyně chtěla vystoupit, tak ji prosím, aby tak učinila paní Páce, aby zareagovala na to, co tady zaznělo. Pro, děkuji. Thank you, Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve dovolte, abych se omluvila za to, že jsem přišla o pět minut pozdě. Především se omlouvám paní eh, Galo, protože eh, jsem bohužel neslyšela jejich vystoupení. Nicméně vyslechla jsem si všechny eh, další poslance. Dovolte, abych zareagovala na některé ty důležité věci, které zde zazněly. Je zřejmé, že členové tohoto výboru se již seznámili s podrobnostmi našeho návrhu směrnice a že tady můžeme zahájit zajímavou diskuzi. Eh, dovolte tedy některé reakce. Eh, k tomu, co řekla paní Engstrom. Vy jste hovořila o tom, že by se na vás mohl někdo obrátit eh, s tím, že řekne, ano, my chceme zajistit hudbu pro malou skupinku eh, cizinců, kteří žijí například v Bruselu. Já s vámi souhlasím, tady o tohle, tohle přímo není jádro podla. Žijeme ve jednotném trhu. My tady nehovoříme o místní univerzitě, o místní knihevně nebo o eh, místním rádiu. Eh, všechny eh, ta licence, která je vydávána těmto místním vysílacím Eh, službám. Tam eh, už ta mezinárodní licence je z podstaty věci. Pokud si pustíte tady eh, rádio, tak nebudete slyšet jenom belgickou hudbu. Uslyšíte tady také různé mezinárodní skupiny. To znamená, že ten element vnitřního trhu je již i u toho u těch eh, licencí vydávaných pro jedno území a je o to víc zastoupen v licencích pro více území. To znamená, že subsidiarita je mm, argument, který eh, v tuto chvíli u komise neuspěje. Hovořila jste také o tom, že potřeba existence mm, kolektivních správců vždy existovat bude. A v tom máte pravdu. Pan Bellinger říkal, že budeme možná muset najít nějaký jiný způsob, eh, nějakou novou formu, ale vždy tady bude potřeba nějakého prostředníka, někoho, kdo zprostředkuje kontakt mezi umělcem a trhem. A úloha kolektivních správců autorského práva je velmi důležitá. Tato směrnice by neměla být vnímána jako útok na tyto organizace, ale pouze jako způsob, jak eh, usnadnit fungování pro nějaký další Spotify či nějakou, nějakou jinou další firmu, která chce poskytovat tedy eh, hudbu online. Tak, kdy eh, aby, to, aby bylo tedy možné poskytovat tyto služby i pro ty, kdo nemají ty velké armády právníků a velké finanční prostředky, mohou si to všechno zaplatit. Dále se to hovořilo ještě o některých dalších podrobnostech, o kterých se možná můžeme pohovořit později. Je opravdu důležité najít správnou rovnováhu, tak eh, aby eh, ty prostředky byly tedy eh, řádně vybírány, ale také řádně mm, distribuovány. A komise plně souhlasí s tím, co jste řekl o tom, že je potřeba usnadnit tento eh, postup získávání licencí pro více území. Musíme zde spolupracovat s vládami a parlamenty jednotlivých členských států. Ten jednotný digitální trh nebude fungovat tam, eh, pokud budeme trvat na tom, že zpráva těch financí bude územně definována. To není dobré ani pro jednotný, ani pro vnitřní trh a není to dobré ani pro eh, držitele těch autorských práv pokud se jejich eh, produkce nedostane na trh, protože eh, nebyly mm, vybrány dané eh, finanční prostředky nebo nebyly řádně distribuovány, tak to jak se brání fungování tohoto trhu. Komise tedy bude usilovat o to, abychom maximálně usnadnili vydávání mm, licencí pro více území. Dále eh, zde eh, paní Kasek-Svater hovořila o tom, že je potřeba eh, zajistit transparentnost. To je naprostá pravda, platí to pro současné licence a bude to platit také pro licence na více území. Ale my potřebujeme oba typy. Nemůžeme ty licence na více území, tuto druhou úroveň, zavádět aniž bychom měli ten naprostý základ, to znamená dobré fungování obecné tohoto trhu. To znamená, že ty specifické problémy licencí pro více území nevyřešíme, pokud nebudeme mít nastavena základní pravidla platná pro všechny. Mně je naprosto jasné, že se na vás budou obracet celé řady organizací kolektivních správců, kteří budou říkat, my jsme jiní. Já vím, že vaše pravidla platí pro organizace typu ABC, ale my jsme jiní. Zde mám, mohu říci jen to, že členské státy mají také licenční pravidla, která se vztahují na všechny, bez výjimek. tam, kde eh, hovoříme eh, kde tady jde o výběr těch finančních eh, poplatků a jejich distribuci, tak nevím, proč by tady měla být různá pravidla pro různé subjekty. Paní Kasexová dále hovořila o problému malého repertoáru. Tento problém neexistuje. Malý repertoár neexistuje. A potom, jak je již říkala paní Vikstromová, možnost distribuce přes internet umožňuje mnohem větší repertoár, než to, co bylo kdy možné v jakémkoliv kamenném obchodě. Je to příležitost pro všechny. My jsme se ve směrnici snažili eh, nabídnout nástroje, aby i ty malé omezené repertoáry se vešly do eh, těch pravidel pro licence na více území. Doufám, že jsem tedy zareagovala na vše, co zde zaznělo a komise je připravena vstoupit do podrobných diskuzí o tomto návrhu. A plus noch děkuji. Na závěr možná dám slovo ještě paní Galo. Vy už jste vyličili, jakým způsobem budete postupovat, že budete spolupracovat už se se stínovými zpravodaji a také s ostatními výbory, takže paní Galo, máte slovo. Ano, paní předsedkyně, Budu nesmírně stručná, protože, jak jste si všimla, já mám ještě další problematiku, která taky není nevýznamná. Eh, chtěla bych pouze poděkovat svým kolegům za jejich příspěvky. Vzala jsem na vědomí všechny jejich reakce a také otázníky. A samozřejmě i dále budu pokračovat v těch odborných jednání se stínovými zpravodaji až do konce roku. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a tím se dostáváme k bodu 23 našeho programu. Jak uvedla paní Galo, to je téma, které není méně napínavé a které určitě není menším zdrojem diskusí. Jedná se o nařízení ohledně ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Opět tedy dávám slovo paní Galo, která bude hovořit o ochraně osobních údajů. Děkuji, paní předsedkyně. V tomto případě opět máme co dočinění s návrhem nařízení ohledně ochrany osobních údajů. Mohli bychom tento návrh rozdělit do dvou částí. První část souvisí s právy Mm, příslušných osob a také s povinnostmi e, správců a zpracovatelů, zatímco druhá část je věnována spíše správě a rozdělení kompetencí mezi kontrolní orgány v rámci Evropské unie. Co se týče práv občanů a povinností zpracovatelů a správců, je nutné, aby tento legislativní návrh zde ponechal principy směrnice 9546, ale je nutné posílit práva osob a povinnosti příslušných subjektů. V mém návrhu stanoviska navrhuji, abychom ponechali tento přístup. Jehož smyslem je zaručit vysokou úroveň ochrany osobních údajů a zároveň je nutné vyjasnit a zjednodušit výkon některých práv. Konkrétněji řečeno, u toho prvního bodu, přestože existuje určitá zdrženlivost ze strany některých zúčastněných subjektů, se domnívám, že komise má pravdu, když navrhuje velice rozsáhlou definici těchto osobních údajů. Nestrácejme ze zřetele, že se jedná o zásadní právo, které je posvěceno chartou základních práv Evropské unie a proto podle mého názoru není možné zde mít restriktivní interpretaci. Je samozřejmé, že definice osobních údajů a příslušných subjektů, to je článek 4 bod 1 a bod 2, nepostačí sami o sobě, aby bylo možné zjistit, jak to vypadá v každém konkrétním případě a v každém konkrétním ekonomickém prostředí, co tam spadá, co tam nespadá. Samozřejmě musíme zohlednit judikaturu a e, Soudního dvora Evropské unie a také vnitrostátních soudů. Dále je nutné se podívat na práce vnitrostátních kontrolních orgánů, dále na práce skupiny článek 29 a také výboru na ochranu dat, který vlastně nahradí ten eh, předtím uvedený orgán, jakmile bude tento návrh přijat. Za druhé, navrhuje, abychom ponechali výslovný souhlas jako zdůvodnění zákonnosti daného zpracování osobních údajů. Já jsem se setkala s několika zprávci asociace a podniky, které vyjádřili výhradu ohledně uh, zavedení tohoto nového požadavku. Já jsem si vědomá toho, že výslovný souhlas povede k velkým změnám z hlediska fungování podniků a že je relevantnější pro některá ekonomická odvětví a méně relevantní pro jiná ekonomická odvětví. Nicméně je zásadně důležité, abychom vyslali jasný signál našim občanům. Zvláště z hlediska digitální ekonomiky je prvořadě je důležité, aby užitovatelé věděli, že si ponechají kontrolu nad svým soukromým životem a nad svými osobními údaji. Je to také z důvodu, abychom podpořili důvěru, abychom podpořili online služby a z tohoto důvodu evropský zákonodárce musí každému umožnit vyjádřit svobodně explicitní souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Třetí bod zasazený stále tedy v té perspektivě zajištění vysoké úrovně ochrany navrhuji, abychom zrevidovali výjimku z uplatňování nařízení v souvislosti článkem 2, odstavec 2, bod D. Tato ustanovení stanovují, že tato legislativa se nebude uplatňovat, jakmile zpracování je realizováno, cituji, fyzickou osobou, bez odměňování v rámci čistě osobních a domácích aktivity. Navrhuji tedy, abychom upřesnili tuto výjimku. Abychom tam uvedli, že se uplatňuje pouze v případě, kdy osobní údaje eh, nejsou zpřístupněny nedefinovanému počtu osob, což je v souladu s judikaturou eh, soudního dvora. A dokonce eh, se to požaduje na některých kontrolních orgánech. Vy víte, že eh, dochází k nárůstu používání sociálních sítí. A zde nemůžeme na sebe vzít riziko, že se ocitneme vlastně ve sféře, kde nebude platit právo. Jakmile uživatelé se budou dělit o údaje, které se týkají jiných osob a budou se dělit o tyto informace se stovkami nebo tisíci přátel a přitom se bude jednat o informace, které mohou být citlivé. Myslím si, že tato ochrana je zvláště důležitá z hlediska dětí. Čtvrtý bod. Ten je možná nejznámější z tohoto návrhu. Ten se týká práva na eh, digitální zapomenutí, je to uvedeno v článku 17. Já navrhuji, aby se posílily eh, povinnosti zpracovatele. A v odstavci 2 tohoto článku se musí stanovit povinnost informovat příslušnou osobu, jakmile se předává žádost o výmaz třetí osobě, která zpracovává údaje. A tím se dostávám k pátému bodu pro mě. To je článek 18. A je to to, čemu říkáme právo na přenositelnost. Toto právo již existuje v oblasti elektronických telekomunikací, zvláště z hlediska telefonních čísel. Evropská komise zavedla toto právo do návrhu nařízení a navrhuje tím určitý univerzální přístup, protože nařízení se bude uplatňovat na všechna ekonomická odvětví mém návrhu stanoviska navrhuji přímo zrušení tohoto článku, a to ze dvou důvodů. Ten první důvod spočívá v tom, že zde máme hmm, perspektivu hmm, právní jistoty z hlediska ochrany občanů a v této perspektivě článek 15 návrhu je stěžejním ustanovením, protože posvěcuje právo Eh, daného subjektu na přístup k těmto údajům. A podle odstavce 2 tohoto článku ten příslušný subjekt může získat od zpracovatele sdělení a předání těchto osobních dat, které se zpracovávají. Pakliže tato žádost je předána elektronicky, pak dané informace jsou předány dané osobě elektronicky. Takže právo na přístup k těmto údajům je zásadní právo z hlediska ochrany osobních údajů. Existuje ve směrnici z roku 95 a toto právo bylo předmětem početných studií a prací kontrolních orgánů. Toto právo přístupu bude posíleno ještě současným návrhem nařízení. Teď se vracím k právu přenositelnosti, to znamená článek 18. A uvádím, že podle mého názoru tento článek nepřináší žádnou přidanou hodnotu z hlediska ochrany občanů a dokonce představuje riziko z hlediska poškození optimálního využití tohoto práva na přístup. Nové právo přenositelnosti umožňuje dané osobě získat od zpracovatele údajů kopii údajů, které jsou předmětem automatizovaného zpracování v elektronickém strukturovaném formátu. Je tady otázka, kterou si musíme položit, a sice, proč tady získávat kopii těchto údajů, proč je to nezbytné, pokud je možné, aby ta příslušná osoba získala toto předání údajů elektronickou formou, tedy podle článku 15, tak jak jsem o něm mluvila před chvíli. Kladu si otázku, jaký je rozdíl mezi kopií a předáním. Toto nové právo na získání kopie představuje riziko vytváření určitého matení z hlediska tohoto práva na přístup k údajům a to je zásadně důležité právo, jak jsem uvedla. Takže tím se musíme zabývat a navrhuje, aby minimálně se ta situace vyjasnila. Můžeme ponechat princip přenositelnosti oblasti elektronických eh, komunikací, ale myslím si, že se nemůžeme pustit do tohoto univerzálního přístupu a nemůžeme ho zavádět do eh, současného eh, návrhu nařízení. Takže jinak řečeno, nechme tady to rozsáhlé právo přístupu daného subjektu k těmto údajům a tím je ta situace jasnější. Druhý důvod, proč navrhuji, abychom zrušili článek 18, opětovně opakuji, že si myslím, že nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Ten důvod spočívá v tom, že tento návrh by mohl vyvolat nežádoucí mm, účinky z hlediska podniků, které jsou v konkurenčním postavení. Nemám čas to tady rozvádět do podrobností, určitě se k tomu vrátím. A ještě bych chtěla hovořit o šestém bodu, který bych chtěla prodiskutovat. V mém návrhu stanoviska navrhuji zavést explicitně princip obecné odpovědnosti osoby odpovědné za zprávu. Nezávisle na povinnostech, které jsou začleněny do tohoto nařízení, je nutné jasným způsobem, podle mého názoru, uvést explicitně, že osoby zodpovědné za zpracování musí učinit vše proto, aby jednali bona fide v souladu s tímto legislativním aktem. Princip ochrany z hlediska zapomenutí nebo opomenutí podporují eh, tento záměr. A myslím si, že můžeme jít ještě dále, než je současná formulace komise. A mohli bychom posvětit tento princip odpovědnosti eh, v podobě obecné odpovědnosti. Sedmý bod. Zde bych chtěla explicitně vyjasnit princip ochrany osobních údajů tak, jak je definován v článku 23 odstavec 2. Na rozdíl od privacy design jedná se o novinku a ty směry jsou nejasné této novinky, takže já navrhuji pozměňovací návrh, který by tento pojem zpřesnil a přiblížil ho k principům, které souvisejí se zpracováním údajů, tak jak je to uvedeno v článku 5. Osmý bod, na který bych chtěla poukázat, to je článek 31. Týká se oznamování kontrolním orgánům případu, kde došlo k porušení eh, osobních údajů. Samozřejmě, že se musíme vyhnout tomu, abychom zaplavili, zatěžovali příliš tyto příslušné orgány. V důsledku toho oznámení by se mělo omezovat na porušení, které výrazným způsobem přináší újmu příslušným osobám. Tento návrh je ostatně v souladu se stanoviskem pracovní skupiny článku 29. Vedle toho, v případě porušení práva osoba zodpovědná za zpracování se musí v té první etapě soustředit na přijetí příslušných opatření tak, aby se zabránilo tomu, že by se toto porušení opakovalo. Má povinnost oznámit kontrolnímu příslušnému orgánu, a to ve lhůtě 24 hodin s uvedením sankcí v případě neporušování. Toto vše podle mého názora, můj, názor může vyvést eh, vést k opačnému účinku, bude to vyvolávat paniku, bude to bránit analýze porušení, protože v první řadě se jedná o to, abychom pochopili původ, abychom eh, tuto situaci napravili. A z tohoto důvodu navrhuji, abychom formulaci článku 31 přizpůsobili článku 32 odstavce 1, kde se stanovuje, že osoba zodpovědná za zpracování sdělí porušení neprodleně, bez eh, nepodloženého protahování. Další článek, který je důležitý, to je článek 28. Promiňte, paní Galo, ale promiňte, mohla byste pomalu jaksi dospět k závěru, protože máme na pořadu ještě dva další body, které bychom měli vyřešit. A já bych přesto chtěla dát ostatním poslancům alespoň možnost stručného vystoupení. Samozřejmě, je to téma, které eh, si vyžaduje velké rozvinutí této tematiky a je nutné tak postupovat, protože to je text, který se týká nás všech a týká se všech ekonomických odvětví. Já bych uvedla, že první části eh, je článek 28, který mě zaujal, ale já o tom nebudu tak hovořit, protože je tady pan kolega Albrecht a jistě budeme mít příležitost o tom ještě hovořit. Takže stručně budu hovořit o zprávě a rozdělení, to je druhá část tohoto textu. Vidíte, já jsem probrala teprve první část. Takže stručně pojednám druhou část e, této problematiky. A Samozřejmě, že tady uvedu otázky, které tady vyplynou. Budu postupovat rychle, nebyla bych ráda, kdybyste mě hubovala po druhé. Takže uvedla bych, že u toho článku 51 se jedná o princip mm, hlavního orgánu, který zde má zafunkovat. Jaký je tu problém? Ten problém souvisí s jednotným kontaktním místem. Nastolení tohoto jednotného kontaktního místa by proměnilo ty ostatní orgány v jakési poštovní schránky. Takže i v tomto smyslu jsem předložila pozměňovací návrhy. A podívám se. Pak je tady ještě další článek, a sice 62 odstavec 2. To je článek, eh, který se týká mm, komise a všech těch aktů přenesené pravomoci a prováděcích aktů. I to by se mělo omezit. Nebylo by dobré, aby komise mohla rozhodovat jak o principu, tak o vlastně množství těch správních sankcí. Takže samozřejmě bych mohla hovořit velice dlouho, ale skončím nyní. Myslím, že budeme mít určitě další výměny názorů ohledně této problematiky, která je velmi důležitá. Co se týče harmonogramu, a tím bych skončila, co se týče předložení pozměňovacích návrhů, tak stanovuji datum 28. listopadu. Výměnu názoru k pozměňovacím návrhům navrhuji 16. a 17. prosince, tak abychom případně mohli hlasovat v lednu 2013 na našem výboru. Děkuji. Omlouvám se za to, že jsem hovořila tak dlouho, ale velice obtížné nehovořit dlouho v souvislosti s touto problematikou. Děkuji, paní Galo. Toto téma skutečně obsahuje spoustu námětů pro diskusy, to je jasné. Přesto musím sledovat hodiny a musím požadovat velkou disciplínu z hlediska vystoupení. Proto vás prosím, abyste se pokusili být velmi struční. Přece jen bych chtěla ještě poděkovat také tlumočníkům, kteří dali souhlas k tomu, že budou pracovat o několik minut déle, ale přesto byste měli zůstat velmi struční, protože Máme zde ještě tyto dva body, i když budeme o nich hovořit velice stručně. Takže paní Kastex, paní Taylor, Post, pan Albrecht a potom já sama velice stručně. Paní Kastex nejdříve. Děkuji, paní předsedkyně. Budu velice stručná, budeme mít příležitost se k tomu ještě vrátit v podrobnostech. Já bych chtěla jenom připojit eh, něco k tomu, co tady vyjádřila paní zpravodajka. Chtěla bych zdůraznit, způsob, jakým se eh, používají osobní údaje, vede k určitým problémům. Máte údaje, které mohou být soustředovány a zpracovány k újmě osob a jejich velký počet. V některých situacích tyto údaje nemají žádnou hodnotu, v jiných situacích mohou být velmi závažné. Mám na mysli zvláště zpracování údajů v podnicích, které se mohou ocitnout eh, v problematické situaci jako takové. A proto bychom měli do tohoto textu připojit některé konkrétní aspekty z hlediska používání těchto údajů ze strany zaměstnavatelů a podniků, takže předložím pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Další problém. Máme tady dva problémy. Jednak podniky, které zpracovávají údaje Tady myslím, že připracujeme eh, legislativu, která bude zajišťovat maximální ochranu. Musíme zajistit, že nedojde odklánění od této legislativy v souvislosti s delokalizací. A dále ochrana spotřebitelů. Stejným způsobem musíme nutit podniky, aby dodržovaly evropské předpisy, jakmile budou zpracovávat eh, údaje evropského původu, údaje, které se budou týkat eh, evropských občanů. Další problém to je ten složitý problém kontrolních orgánů a také opravných prostředků a pak problém jednotného kontaktního místa. Možná bychom neměli přetěžovat kontrolní orgány a proto je dobré mít některé mm, mezičlánky na úrovni podniků. Eh, jsou to eh, Ehm, je to prostředí, kde se lidé vzdělávají, nebo potom můžeme mít také hygienické takzvané komise v podnicích, které se mohou zabývat touto záležitostí. Může se to týkat také online eh, služeb, například eh, v rámci telekomunikace. Takže eh, také se to může dotýkat kontrolních a poradenských orgánů z hlediska různých zeměpisných oblastí. Paní Taylor. Uh, Nejprve mi dovolil paní Galo za její velmi podrobnou detailní analýzu tohoto návrhu. Eh, osobně velmi vítám ehm, změnu eh, nařízení, protože nám to umožní eh, dohnat krok s novými technologie, také lépe chrátit spotřebitele. Komise navrhla některé velmi důležité změny, ale podle mého názoru je to příliš preskriptivní a není tam tedy dostatečná pružnost. Eh, já jsem se setkala s celou řadou soukromých i veřejných zainteresovaných stran a toho důvodu tedy vím, že tady se nejedná pouze o sociální média, jak se často říká, ale že to opravdu zasáhne všechny sektory společnosti. Nové nařízení o ochraně údajů pokud tedy má být efektivní, musí se pohybovat v jasném rámci a musí být srozumitelné všem, kdo se jim budou muset řídit. Toto nařízení by také mělo obsahovat eh, jasnou strukturu umožňující vykonatelnost, tak aby státní orgány měly možnost eh, toto právo vymáhat a také sankcionovat. Jedna z věcí, o které hovořila paní Galo, je, eh, je posílení práv oso- ochrany osobních údajů dětí a nebo vy, vy škrtávání po 24-hodinové lhůtě. E, po oznámení. Taková pravidla jsou důležitá, protože to zvyšuje eh, jistotu a jasnost. Jsou tu ovšem některé, některá ustanovení v návrhu komise, která nejsou úplně férová. Eh, některá z nich se týkají malých a středních podniků. Já vítám, že komise se snaží zavést zvláštní režim pro malé a střední podniky, například, že nemají povinnost um, osoby pověřené ochranu osobních údajů, ale možná bychom se spíše měli eh, řídit eh, spíše než velikosti toho podniku, tak také sektorem, protože pokud eh, budeme mít například nějakou marketingovou organizaci, která má 200, 200 zaměstnanců, aby se jí to netýkalo, ale um, pekárny s 300 zaměstnanci by se to týkalo a tam to není smysluplné, toto rozdělení. Domnívám se, že zvolený přístup je příliš eh, rigidní, měli bychom se na to znovu podívat a zamyslet se opravdu tím, co ta, ten malý nebo střední podnik dělá a jak citlivé ty údaje tam jsou. Eh, další věc, administrativní postihy. Eh, komise navrhuje paušální přístup, ve kterém není dostatečná pružnost. Také je důležité, aby expertíza národních expertů na ochranu osobních údajů byla zohledněna a aby jim byla jaksi dána určitá pravomoc v eh, nastavování eh, sankcí. Národní orgány pro ochranu údajů by měly mít tedy vyšší pravomoci ve stanovování administrativních postihů při zohlednění celé řady různých eh, kritérií, například zda se jednalo o nedbalost nebo úmyslné porušení a také podle povahy údajů. Eh, případě eh, nějakých nesrovnalostí by tady existovaly potom eh, evropské pokyny. Eh, ještě jednou děkuji paní Galo za odvedenou práci a těším se na další spolupráci. Frau Taylor, Herr Forst. Děkuji paní Taylor, pan Forst. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já musím přiznat nebo i říci, že jsem se velice výrazně identifikoval s problémy, které tady byly vylíčeny. Maria Gallo udělala úžasnou práci, pojmenovala přesně ty problémy, eh, které jsme prodiskutovali také v příslušném eh, výboru. A musíme se tedy snažit je také vyřešit. Úžasná práce, jsem s tím velmi srozuměn a spokojen a mohu se s tím velmi dobře identifikovat. Zvláště z hlediska práva na zapomenutí, to je článek 18, pak také problematika přenositelnosti údajů a odpovědnost, která musí být lépe definována, anebo také porušení eh, zpracování osobních dat, to vše se musí tedy rozšířit a to ještě budeme muset eh, zpracovat z hlediska podrobnosti, zvláště z hlediska digitálního zapomenutí a přenositelnosti. V těchto dvou případech bychom se měli pokusit o jasnější vymezení z hlediska těch legislativních mezer, které existují a z hlediska budoucí regulace. Měli bychom se eh, pokusit také o definici hm, dobrovolného předávání informací, ale tím se pravděpodobně budeme zabývat až v tom příštím řízení, takže v každém případě za tuto úžasnou práci. Děkuji mnohokrát a nyní pan Albrecht, prosím. Ano, já budu také stručný i za sebe. Nejdříve díky paní Mariel Galo za tento návrh. Myslím si, že je to dobrý výchozí bod pro náš výbor. A my se samozřejmě velice těšíme s panem Fostem a já sám eh, z výboru Libe. Eh, těšíme se na to, že toto stanovisko bude rychle zpracováno, protože pak se nám to bude lépe integrovat do naší zprávy příslušného výboru. Eh, také paní Lichtenbergerová je zpravodajkou, ta tady teď není, ale určitě předloží pozměňovací návrh, ale obecně chci říci, že to byl velmi dobrý základ a zvláště vypořádání se s těmi akty přenesené pravomoci a prováděcími akty Myslím si, že o tom budu také ještě hovořit. Dnes odpoledne budeme mít technické sezení s komisí, kde to budeme procházet. V každém případě tento podklad je pro nás dobrým vstupem do tohoto jednání. Děkuji mnohokrát. A nyní na závěr já sama bych chtěla říct, že souhlasím víceméně s tím, co tady zaznělo. Uh, Eh, vy jste, paní Galo, zmínila základní chartu a paní Taylor také o tom hovořila. Hovořila o tom, že eh, jde tady to měřítko, jde o měřítko 250 eh, zaměstnanců. To není úplně jednoznačné, mělo by to být vymezeno z hlediska aktivity daného podniku. Z hlediska pokročilé hodiny bych chtěla nyní ukončit tento bod a už bych vám neudělila slovo. Paní eh, zpravodajko, vy jste hovořila o 26. listopadu, do kterého se musí předložit pozměňovací návrhy. Já bych tedy nyní si dovolila uzavřít tento bod a velice stručně předtím, než uzavřeme definitivně naše sezení, bych se pustila velmi krátce do zbývajících bodů. Je to bod 24, zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování. To teď nemůžeme projednat, vzhledem k tomu, že hodina příliš pokročila. Co se týče předkládání pozměňovacích návrhů, jedná se o 27. listopadu do 12 hodin. Chtěla bych se omluvit paní Taylorové, která nebude mít nyní možnost komentovat nebo představit své stanovisko. Bod 25 na našem programu Statut a financování evropských politických stran. Navrhovatelem je pan Berlinger. Vzhledem k tomu, že čas pokročil, není možné to projednat a prosím pana Bellingera o porozumění. A nyní bod 26. Dobře. Pan Brej mi řekl, že bych třecin panu Berlingerovi měla dát možnost říct pár větiček k tomuto bodu. Ne? Není to tedy aktuální? Takže velice stručně. Mikrofon je vypnut. Terapia linguea. Ganz, ganz kurz. Ano, k bodu 25. Je to tak? Cílem by bylo zrušit strany, to bychom neměli žádné problémy. E, to je úplně nové téma plynoucí z Lisabonské smlouvy, e, která e, konstitucionalizuje evropské strany. My jsme zvyklí žít v národních stranách. Naše pracovní kariéry, zájmy, naše kultura se vytváří v národních stranách. Dokud nebudeme mít také evropské uspořádání, stranické uspořádání, tak Evropa nebude eh, správně z této stránky fungovat. Jedná se o to, aby mohly tedy fungovat přímo, nikoli prostřednictvím národních delegací z evropské strany. Skupina eh, států, včetně Německa, chce přímo volit předsedu Evropské komise. Takže, jak vidíte, tady se blíží takový evropštější přístup. Eh, jednou z podmínek je Evropská politická strana. Nic už dál k tomu nebudu přidávat. Bitte sehr, Herr historie. Prosím, pan Istories ještě. Presidenta, simplemente... Děkuji vám, paní předsedkyně. Jenom minutku. Chtěl jsem říci, opravdu nechci hovořit dlouho, protože já jsem z jednou, jednou z zúčastněných stran. Ehm, jednu, jednu strukturu má Sosecká strana, jinou zase EPP. Ehm, a tato je, problematika je zajímavá i pro příští evropské volby, pro nás jako europoslance. Bude se volit také předseda Evropské komise. Nemůžeme tedy uh, jen to odbít větou. Potřebujeme diskuzi na příští schůzi. Peroni, píte. Bereme to na vědomí, pan Speroni. Grazie. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že u tématu voleb se nemůže nebo nemělo by se hovořit o Evropě jako jednotném volebním okrsku. Podívejme se na Spojené státy. Volí se tam také po státech a delegáti, nebo tedy kandidáti jsou voleni v jednotlivých státech. I e, v Itálii máme pět e, volebních okrsků, takže já nevím, proč bychom měli mít jeden volební okrsek, e, který nemá něco podobného, analogického nikde na světě. Herr Grandes Pasquale hat sich zu Wort. Pan Grandes Pasquale se přihlásil, ale předtím, než vám udělím slovo, bych chtěla říct, že samozřejmě bych dala právo všem vystoupit, eh, pokud si to přejí. To je téma, které je důležité a není možné to eh, v pár minutách eh, projednat. Nicméně ten časový tlak tady je. Tlumočníci byli tak laskaví, že už prodloužili svoji práci, takže ještě navrhuji, že bychom předsedovi AFKO napsali dopis v tom smyslu, že by bylo dobré, aby toto téma bylo řádně projednáno. Odpovídá to vašemu záměru? Ano, chcete přesto mluvit? No, para darle la razón. Ponerlo y volverlo incluir. Já chápu. Tengo algo que decir en nombre de... Že musíme toto téma ještě jednou odložit. Jenom jsem chtěl poznamenat, že nemůžeme jednou větou toto odbít. Takže se to dostane na program později. Ano, já sdílím váš názor a děkuji za toto vystoupení. Navrhuji, abychom přesně takto postupovali. A tím pádem bych uzavřela tento bod 25. Eh, Máme tady bod 26 to je v podstatě informace ohledně subsidiarity. Takže dostali jste příslušná stanoviska k subsidiaritě a nyní bych chtěla přejít na bod 27, tak jak jsem to již oznámila na začátku tohoto zasedání. A paní eh, Tajn, já bych vám navrhla, abychom tento bod zpracovali v písemném řízení, protože Nemáme bohužel dostatek času, již jsme přetáhli, takže nemáme možnost to tady projednat. Souhlasíte s tím, paní Tajn? Já jsem v každém případě chtěla říci, že eh, to byl požadavek španělského parlamentu, takže můžeme to takto zpracovat. V každém případě máme možnost o tom hlasovat taky koncem listopadu, takže na příští zasedání výboru bychom to mohli přeložit. Velmi dobrý nápad paní Tajn. A tím se dostáváme k úplnému závěru naší schůze. Takže už vám pouze oznamuji, že se sejdeme příště 26. a 27. listopadu v námci našeho výboru a ještě bych výslovně chtěla poděkovat eh, tlumočníkům nejen za jejich vynikající práci, ale za to, že byli ochotní pracovat déle. Děkuji všem a přeji vám příjemný týden.